Dámy a pánové, srdečně vás vítám. Máme dnes eh, jednat o velice důležitém tématu. Bohužel nám eh, byl změněn program, nebo staly se věci, které změnily náš program, bohužel se s tím nedá nic dělat. Eh, jsou určité události ve světě, které musíme reflektovat a v 17.30 tady budeme mít pana Ettingera, takže tento, toto slyšení bude kratší, to znamená na začátku musíme být stručnější a proto já budu dobrým příkladem, pouze vás rychle pozdravím a okamžitě předám slovo panu kolegovi Sosa Wagnerovi a e, možná ještě řeknu, že je zpravodajem pro tyto věci a on možná to uvede. Děkuji, pane předsedo. a děkuji za to, že tady mi udělujete slovo, ale myslím si, že máme opravdu velice málo času. Došlo ke změně našeho dnešního harmonogramu. Budeme tady mít pana komisaře Ettingera a proto bych byl raději, kdybychom rovnou přešli ke slyšení a dali slovo našim expertům. Děkuji a tím pádem tedy dávám slovo dále. Dohodli jsme se na tom, že každý se bude omezovat na 10 minut. Budou tady běžet hodiny, takže každý to může kontrolovat, to je potom snažší. Mě to také pomůže. A první tady je pan Jonis Amicis eh, z, eh, z lotyšské organizace a má slovo. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Vážení poslanci, dámy a pánové. Předložím vám očekávání provozovatele přenosové soustavy v Lotyšsku a situaci v Pobaltí a naše priority. Zmíním BEMIP, což je plán eh, integrace energetického systému eh, v Pobaltí. Ehm, jde o propojení devíti společností v pobaltském regionu. a chtěl bych vám představit, eh, jaká je současná eh, práce, kterou provádím a jaký je stav. Omlouvám se, eh, že je zde zeměna v mých slajdech. A přidal jsem některé informace a akcentoval jsem eh, jiné věci nakonec v prezentaci. To, o čem budeme hovořit, eh, je něco, čím se zabývá celá řada evropských institucí. Rozhodování je obtížné, protože musíme řešit aktuální výzvy a zároveň se musíme snažit eh, dosáhnout dlouhodobých cílů. V souvislosti s energetickými infrastrukturami a s prioritami v této oblasti je třeba hovořit o celé řadě různých věcí. A řada věcí je technických a je třeba je řešit na institucionální úrovni a na úrovni podniku. Já bych ale chtěl zdůraznit to, že je potřeba a věnovat pozornost některým specifickým věcem. Bodům 2 a 3 se nebudu věnovat tak detailně, protože to jsou technické věci. Budu se soustředit především na ten první bod. Úspěšná implementace plánu BEMIP. Už jsme svědky, už víme, jaké výsledky můžeme čekat do roku 2014. Jedná se především o propojení pobaltských sítí se Skandinávií. A práce v tomto směru v současné době probíhá. Ovšem, není jasné, co bude následovat poté, co toto propojení bude realizováno. To by mohlo vést k tomu, že nebudou naplněny veškeré činnosti stanovené v plánu BEMIT. Objevily se problémy a kvůli a propojení a systému nebo sítí a pobaltských zemí se třetími zeměmi. Zde vidíte tři pobaltské země, které jsou úzce propojené se sítěmi Ruska a Běloruska. A tyto země nejsou členy Evropské unie a také nejsou členy Evropského hospodářského prostoru. Existují zde ještě eh, další problémy eh, s Kaliningradskem, eh, což je ruská enkláva mezi Litvou a Polskem. Hranice mezi evropskými zeměmi nebo zeměmi EU, Litva a Polsko je velice krátké. Nejzní zde žádné infrastrukturní eh, propojení a je to tedy a ta hraniční část Polska je z hlediska infrastruktury málo rozvinutá. Je zde pouze jeden kabel mezi Estonskem a Finskem. To je tedy jediné propojení. Nyní se podívejme na některé problémy. Problémy nejsou až tak technického rázu, jako spíše politického a ekonomického. A vliv třetích zemí se bude snažit o to, nebo třetí země se budou snažit o to, přicházet s překážkami pro integraci pobaltských zemí do evropských sítí. A pokud nic neuděláme, aby se situace změnila, abychom se vydali opačným směrem. což je hlavní cíl BEMIPu. A existuje zde reálné nebezpečí. E, náš energetický trh v současné době závisí na Rusku spíše než na zemích EU. E, důležitým bodem do diskuze je propojení se zbytkem Evropské unie. E, ten, toto propojení by však mohlo být neefektivní, pokud nedojde k dalšímu rozvoji energetických kapacit v Pobaltí. K něčemu takovému eh, může dojít eh, kvůli špatným investicím, investicím, které neberou ohled na životní prostředí. A víme, že v Rusku a Bělorusku a eh, nejsou dodržovány limity. Integrace po Baltí do evropského trhu by mohla být omezená, protože eh, tato oblast je pod silným vlivem třetích zemí, které nejsou členy Evropského hospodářského prostoru. V Rusku je celá řada jaderných elektráren a existují plány na stavbu dalších jaderných elektráren v Rusku i Bělorusku. To samozřejmě ovlivní rozvoj trhu a, bez, a bezpečnost dodávek v Pobaltí. Co se navrhuje jako řešení? Existuje zde požadavek, že Evropská unie by měla mít eh, flexibilní právní úpravu a že by Evropská unie měla mít jasnou politiku pro třetí země a eh, také okrajové země EU. Je třeba, aby Evropa nabízela řešení, která budou zohledňovat zájmy okrajových zemí EU a okrajových regionů které jsou úzce propojeny se třetími zeměmi. Eh, na tomto místě bych vám chtěl poděkovat. Pokud máte nějaké dotazy, jsem vám k dispozici. Děkuji za to, že jste dodržel čas. To je dobře. A čeká nás eh, další přednáška pana Alberta Carbajosa, generálního ředitele Red Electrica za Španělsko. Prosím, máte slovo. Můžete se zapnout mikrofon. Muchas gracias en primer lugar. Nos congratulamos con un documento como el... Děkuji. Děkuji za slovo. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, že je nezbytné mít integrované a spolehlivé sítě. A samozřejmě, protože se to týká infrastruktur, tak je to také v zájmu Evropské unie, nebo jde o projekty v zájmu Evropské unie, pro které potřebujeme nástroje. Myslíme si, že nezbytnost projektů, které mohou být považovány za projekty v evropském zájmu, že by se to nemělo týkat pouze propojení, ale jsou tady i jiné infrastruktury, které jsou důležité a které z velké míry přispívají k lepší přenosové kapacitě v Evropě. Tedy jinými slovy, nejde pouze o přeshraniční sítě, ale jde také o národní aspekty, které je potřeba zohlednit. Doníváme se, že je potřeba lépe koordinovat evropské, evropská zařízení a plán infrastruktury. A myslím si, že v desetiletém plánu rozvoje sítí by členské státy měly sledovat nějakou nadnárodní vizi, evropskou vizi. Musíme vylepšit situaci mm, ve srovnání eh, s těmi předchozími lety, <clears throat> tedy v té další iniciativě kterou budeme mít v příštích deseti letech. Myslím si, že je velice důležité, a to je také uvedeno v dokumentu, tedy myslím si, že je důležité, aby se sledovaly regionální iniciativy, protože právě díky regionálním iniciativám bude možné postupně vytvořit vnitřní trh. protože například Mibel pro Španělsko a Portugalsko už je toho součástí, je tam jednotná cena. A Španělsko a Portugalsko můžeme tedy považovat za jeden takový společný trh, pokud jde o uh, vedení infrastruktury. Myslím si, a myslím si, že ty takové iniciativy by měly být ještě posíleny, aby politika eh, snižování uhlíkové stopy mohla být dále prohlubována. Je potřeba, aby jsme měli nástroje, díky kterým bude možné využívat energie a to eh, je problematické, protože někdy je ta potřeba energií velice kolísavá a je to problematické především v těch zemích, které mají malé nava- malou návaznost na tyto sítě. Je tedy potřeba řídit poptávku a dlouhodobě například elektromobil je také takovou jednou velice důležitou myšlenkou, což je ovšem spíše dlouhodobější horizont. Pokud jde o řízení poptávky v současnosti, tak potřebujeme nástroje, které v dokumentu jsou označovány za důležité, měly by se vzájemně doplňovat, ale Tady přitom nejde pouze o technické aspekty, má to i aspekty řízení a nakládání s těmi zařízeními a spotřebami. A v současnosti je tady navíc ještě jeden vlastně nový prvek a to je stále vyšší využívání energií z alternativních zdrojů. Jedním tématem je samozřejmě také to, jak na celou věc reaguje veřejnost a jsou tady různé mechanismy pro schvalování opatření. A to celé musí být takové, aby s tím veřejnost souhlasila, to znamená, musíme tady komunikovat s veřejností, tak aby veřejnost eh, měla jasno v analýze eh, přínosů a nákladů a pak je tady potřeba také mít různá sociální eh, a ekologická kompenzační opatření. Na dalším snímku vidíme prioritní koridory. Tady nás zajímá především koridor větrné energie od Severního moře tedy jde o koridor, který vlastně transportuje tuto energii na jiná místa protože jde o tu propojenost v Evropě a toto musí být první krok takzvaného high grid. Jde tedy o koridory, které například také spojují eh, místa, kde se vytváří eh, solární energie na jihu Evropy s jinými místy, kde se potom spotřebovává. Je to eh, například eh, levný zdroj energie, ale je potřeba do toho na začátku hodně investovat. Má to velký politický význam. A důležité je také to, že v těch místech, kde se produkuje tato energie, tak se vytváří pracovní místa, jsou tam různé příležitosti a vede to k tomu, že lidé se potom z těchto míst nestěhují jinam, ale zůstávají v tom eh, daném místě. A to má význam například také v zemích Severní Afriky. V současnosti je to mimořádně důležité. Tedy to jsou projekty, které by měly být podporovány tak, abychom mohli, tedy musíme budovat tady tyto v podstatě dálnice pro energii. Je to důležité pro občany v těch zemích, kde se energie produkuje, i pro občany těch zemí, kde se potom tato stejná energie spotřebovává. Tady vidíme vytyčení koridorů, které mají eh, být vytvořeny mezi členskými státy a Evropskou unii Jde tedy o nová spojení, která se budují. A jak se stá, na první pohled je to ještě poměrně skromné. Vidíme tady 6 eh, tisíc MW z Francii například. Ehm, pak tady je spojení ve východních Pyrenejích mezi Španělskem a Francií. A snažíme se vlastně tady vybudovat eh, ještě i podzemní spojení, podzemní infrastrukturu. A další, důležité prv, důlež, další důležitý aspekt je samozřejmě financování a finanční nástroje jsou velice potřebné. Přeshraniční projekty jsou velice komplikované a proto je potřeba mít specifické financování, někdy rozdělené do různých fází. Jsou tady i období nejistoty při vzniku toho projektu. To vše zaručuje, že, udržuje, um, udržuje, že tady vznikne udržitelný obchod. Bude tady rámec, který vlastně podpoří stabilně a atraktivní ceny za elektřinu. Mohla by, mohl by tady být například i nějaký návrh pravidel, zákonů ze strany Evropské unie. A nebo nějaké pokyny pro rozdělování nákladů. E, počítá se s tím e, do června 2011. A měly by tady být také nějaké příjmy pro podniky. Jsou tady různé, je tady spolufinancování mezi podniky a ten mechanismus, který byl zatím vytvořen, nestačí. Je potřeba to vylepšit. A to je opět důležité nejenom pro ta propojení, ale vlastně protože ono nejde pouze o propojení mezi národními sítě, ale i uh, vlastně o ty samotné národní sítě, které musí být posíleny. A závěrem mohu říci, že tady nemáme žádné, nebo že nepotřebujeme žádné konkrétní hůty uh, eh, nebo konkrétní opatření. i když samozřejmě je velice dobrou myšlenkou mít tady jeden ten uh, řídící orgán, kde se to vlastně všechno zbíhá. To je velice důležité pro to, aby jsme měli dostatek informací, aby to bylo koordinováno, aby jsme se mohli uh, rozhodovat. Je to důležité i pro ty národní sítě, tak aby ten průchod uh, byl snadný a je to důležité samozřejmě i pro tu naši španělsko-portugalskou síť. Takže další věc, která je velice důležitá, je, že Evropská unie by si měla uvědomit skutečnost, že všechno toto bude možné pouze v případě, pokud nebudou vhodné nástroje pro ukládání energie. A my si myslíme, že eh, TSO musí mít dostatečné vybavení pro to, aby to mohlo být ekonomicky i finančně eh, efektivní. Eh, dále má slovo pan Elfstadius z ABB. Máte slovo, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já budu hovořit o rozvoji inteligentních sítí Smart Grid. Když se podíváme na prognózu Mezinárodní agentury až do roku 2030, tak vidíme, že navýšení spotřeby elektrické energie bude asi dvakrát rychlejší, než se předpokládalo. A infrastruktura s elektrickou energií je jednou z největších investičních oblastí na následující 20 až 30 let a více než 50 těchto investic jde právě do stavby sítí. Ve Spojených státech a v Evropě to takto platí. Ve zbývajících částech světa se navyšují kapacity, zatímco u nás se modernizuje. Jsou to důležité podnikatelské příležitosti pro řadu evropských podniků, které se zde objevují. Inteligentní sítě, to je jeden způsob pro udržitelný eh, udržitelný rozvoj energií, pro zlepšení účinnosti, pro navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a pro současné zajištění vysoké spolehlivosti. Klíčové výzvy zde spočívají ve volatelných obnovitelných zdrojích, které mají být zapracovány do celkového celku, plus drobné provo- plus drobní provozovatelé, kteří mají dostávat eh, podporu. Pak je zde otázka e-mobility, což není primárně energetická záležitost, je to spíše záležitost týkající se špiček eh, spotřeby sítí. A další jsou elektrické domy, které mohou být také součástí eh, celých sítí kdy se špička dá snížit právě v obdobích velké spotřeby, tak aby se navýšená spotřeba kompenzovala jinak. To ale si vyžádá i pobídky ze strany spotřebitelů, protože inteligentní sítě a soustavy nejsou jenom technická záležitost, je to záležitost, která se týká i podnikatelských modelů a regulačních rámců. Většina výzev spočívá právě v rozvodové soustavě. Na evropské úrovni existuje potřeba účinné sítě, která by tvořila páteř evropského trhu s elektrickou energií, tak aby se maximálně využil potenciál obnovitelných zdrojů a aby se dosáhlo náležité vyváženosti, abychom vytvořili technické řešení, které bude odpovídat, musíme proskoumat jednotlivé aspekty a vytvořit nový podnikatelský model, upravit regulační rámec tak, aby náležitě podporoval eh, celou myšlenku. To znamená, že všechny zúčastněné subjekty se na to musí aktivně podílet. Výzvy se týkají spolupráce mezi eh, poskytovateli, regulátory, velkými podniky, malými i středními podniky, výzkumnými středisky a rozvojovými středisky. To znamená, že inteligentní sítě a výzkum a rozvoj se stanou součástí velmi důležitých kroků v rámci rozvoje. V tuto chvíli se vytváří eh, ve Stockholmu udržitelný městský projekt tohoto typu, který se soustředí na integraci energie z větru do eh, rozvodové soustavy. Inteligentní sítě to je globální koncept, globální pojem. Rozhodně ale se je potřeba použít eh, i lokální úroveň a výzva zde právě spočívá v zapojení eh, všech oblastí. Je potřeba vytvořit akční plán, je také potřeba odstranit právně regulační překážky a je třeba vytvořit pobídky, které by motivovaly provozovatele a spotřebitele k tomu, aby investovali do řešení spočívajících v inteligentních sítích. Na evropské úrovni se, se musí vytvořit tento trh a tato přenosová soustava, což je záležitost, která už probíhá, musí do toho být zapojeni ale i výrobce, tak aby se všechno v plánu náležitým způsobem objevilo. Evropský rámec je třeba rovněž podrobit revizi. Je třeba zajistit následné sledování všech iniciativ, které probíhají na lokální úrovni. Inteligentní síť jak už bylo uvedeno, má využít všech možností vytváření nových podnikatelských příležitostí. Musíme najít mechanismus, jak podpořit inovace a finanční podpora pro tyto inovace, pro výzkum a rozvoj je velmi důležitým úkolem. S tím, že napojení na výzkum se může realizovat prostřednictvím EIT KIC Inno Energy, což je návaznost, která v tuto chvíli se teprve vytváří. Možnosti inteligentních sítí jsou ohromné pro evropské podniky. My máme v Evropě vynikající příležitost eh, se dostat na přední eh, místa, co se týče rozvíjení těchto podnikatelských příležitostí. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan doktor Eckhart Tröster který je eh, inženýrem a konzultantem pro větrnou energii. Máte slovo. Ja, vielen Dank für die Einführung. Um, ich möchte... Děkuji za tento úvod. Chtěl bych k tomu říci, že se zabýváme především eh, integrací obnovitelných energií do sítí, to znamená nejenom generátory větrné energie. V příštích minutách bych chtěl představit evropskou studii o sítích. Můžu pokračovat, nebo máte nějaké otázky? Pokračovat? Eh, to je tady takové pravidlo. Tady se hlásíme ještě dříve, než vlastně máme prostor na otázky. Dobře, chtěl bych vám představit evropskou studii eh, do roku 2020-2050, kterou zadal eh, Greenpeace. Jde o integraci obnovitelných energií do sítí a jde o to, že tady se vlastně vytvořil eh, ze strany Greenpeace eh, scénář eh, energetické revoluce, jde o, ale nebyly zohledněny infrastruktury, především sítě. A naším úkolem bylo právě tuto věc prostudovat a proto jsme vytvořili evropský model sítí. Tady vidíte obrázek. Přistupovali jsme k tomu tak, že jednak jsme zkoumali bezpečnost dodávky Sledovali jsme poslední 40 let, jaká tady byla eh, povětrnostní situace. A samozřejmě jsme také sledovali, jakým způsobem to vše souvisí, nebo jak by bylo možné do toho zapojit obnovitelné energie. Do roku 2030 bylo cílem dosáhnout 60 až 70 podílu na obnovitelných energiích, že do té doby vlastně se odstoupí od jaderné energie, že už se v Evropě žádná používat nebude a také uhlí bude velmi omezeno, bude vlastně téměř nulové. Otázka je, jestli je to vůbec možné. A proto jsme právě provedli tuto studii. Důležité je, nebo zajímavé je, že pokud bychom se zaměřili prioritně na obnovitelné energie, pokud by měli prioritu v sítích a to přeshraničně, tak je možné dosáhnout velkých výsledků, aniž by bylo potřeba budovat velké sítě. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je otázka, jak to vlastně vypadá se situací eh, sítí. Co tím mohu dosáhnout, když eh, rozšířím sítě a jak to můžeme podpořit například ukládením energií. A ukázalo se, že rozvíjením sítí tady poměrně levně je možné udělat velký kus práce a pokud je obnovitelné energie, tak to mělo velmi pozitivní vliv a celkově pozitivní vliv na bezpečnost dodávky. Last management a nebo ukládání energií se k tomuto cíli hodí méně, tedy k větší bezpečnosti dodávky, protože se ukazuje, že právě situace, kdy po několik dní není možné mít žádnou energii z větrného zdroje, potom ne, to vlastně tu situaci nevylepší. Přesto uh, ukládání energie bude hrát velkou úlohu do budoucna, stejně tak jako less management, protože uh, rozvoj sítě si vyžádá dlouhé plánovací období a proto je to potřeba i z této stránky. Síť, kterou jsme tady načrtli, ukazuje, kde je potřeba ty sítě vylepšit. Samozřejmě do velké míry musíme optimalizovat to, co existuje, ale potom je potřeba také existující sítě rozšířit. Tady vidíme, že je velký, eh, velká potřeba dělat propojení z jižní Evropy směrem do střední a potom samozřejmě také e, v okolí Severního moře. Do roku 2030 je tady potřeba vybudovat asi 120 kilometrů sítí, což bude představovat asi 70 miliard eur. Tak to by potom mohla vypadat super síť do roku 2030 by měla vzniknout. Je tady ta osa sever-jih a offshore síť, tedy příbřežní síť v Severním moři. Potom by to mělo vypadat takto. Investice do roku 2020 by byly poměrně nízké a do roku 2050 eh, tady předpokládáme, že v té době už bude možné mít stoprocentní eh, využívání obnovitelných energií, ale samozřejmě to by potom ty investice byly výrazné a museli by se tady vynakládat eh, další další náklady nebo další kroky by bylo potřeba podniknout, například také pokud jde o úspornost používání energií. Produkce obnovitelné energie by měla být v Evropě prioritou, a to i přes, přes hraniční měřítku. A musíme se také více snažit spořit energii. Každá kWh, kterou uspoříme, nemusí být vyprodukována, nemusí být transportována. Potřebujeme samozřejmě eh, nové převodové sítě, ale nejprve musíme optimalizovat provoz a ty existující infrastruktury musí být maximálně využity. Tady demand-side management, tedy eh, management poptávky a ukládání. To samozřejmě musíme co, ne, musím, můžeme, musíme co nejlépe využít a bude samozřejmě potřeba také vylepšit síť. Potom super síť a takové ty dálnice v úvozovkách pro elektřinu. To vše bude potřeba proto, abychom eh, uvnitř Evropy umožnili velkou výměnu energie, elektřiny na velké vzdálenosti a pokud to tak bude, tak roku, do roku 2030 můžeme přejít na systém, který z velké části bude fungovat na obnovitelných energiích, na, bude založen na plynu, na plyn, tam je to pružnější nebo potřebujeme pružnější jednotky pro produkci v kombinaci s obnovitelnými energiemi. A pokud chceme mít energetické úspory v oblasti tepla, tak samozřejmě podíl plynu nebude muset příliš stoupat ve srovnání se současnou situací. Podle našeho názoru je potřeba tady věci dále zkoumat a proto by evropské údaje o sítích měly být zveřejněny tak, aby bylo možné provádět nezávislé studie, průzkumy. Tuto studii si můžete stáhnout z naší webové stránky a samozřejmě vám rád odpovím na všechny vaše otázky, a to i později. Děkuji a děkuji všem vašim kolegům. Jsem velice potěšen, že dodržujete časovou lhůtu, protože to nám velice pomůže pro další diskuzi. A slovo předávám panu Tošovskému, který je eh, předsedou ČEPS. Máte slovo. Děkuji. Eh, vážené, pán, eh, vážené paní, vážení páni, jsem velmi rád, že jsem byl pozván, abych zde mohl vystoupit. Jmenuji se Vladimír Tošovský, jsem předsedou představenstva ČEPSu, už tady bylo zmíněno provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy České republiky. Elektroenergetika má v Evropě více než stoletou tradici. Vždy byla rozvíjena jako celek a hlavním cílem jejího rozvoje bylo vždy zajistit dostatek elektřiny pro každého, kdo ji potřebuje, a to v dostatečné množství, dostatečné kvalitě a po celých 24 hodin, 365 dní v roce za přijatelné ceny. Prosím, podívejte se zpět na posledních 10 let k hlavním cílům v, v elektroenergetice ve všech možných dokumentech. Nalezneme tam někdy jako cíl zajistit dostatek elektřiny pro každého, kdo ji potřebuje? Troufám si tvrdit, že ne. Snad možná po plynové krizi v roce 2009 se více hovoří o bezpečnosti dodávek, především v oblasti elektroenergetiky. Za to cíly, jak zajistit bezuhlíkovou elektroenergetiku a dodávky z obnovitelných zdrojů, se v těchto dokumentech jen hemží. A to jsme opustili ten cíl zajistit kvalitní dodávky v potřebné množství pro každého a v čase? Samozřejmě, že ne. Jen to považujeme za samozřejmé. Ale prosím, mějme na paměti, že nic není samozřejmé. Elektroenergetika musí pracovat vždycky jako celek, tedy zdroje, výroba, přenosová soustava, distribuční soustava a spotřeba. Protože se elektřina nedá efektivně skladovat, musí být vždy zachována rovnováha mezi výrobou a spotřebou, a to každou vteřinu. Z tohoto fyzikálního zákona vyplývá, že ten, kdo určuje výrobu, je spotřeba, ano, je to tak. Spotřeba určuje výrobu. Je to fyzikální podstata elektroenergetiky. Ale u obnovitelných zdrojů to není spotřeba, ale přísun primární energie, tedy svítili sluníčko nebo foukáli vítr, bez ohledu na to, co si přeje spotřeba. Elektroenergetiku, znova opakuji, je zcela nezbytné rozvíjet jako celek. Ale pojďme se podívat do reálného života. Každý z vás určitě viděl spoustu energetických zařízení. Zkusili jste se zeptat na postoj občanů k jednotlivým typům elektráren a které z nich podporují? Já se pokusím názory některých občanů přiblížit. Sluneční elektrárna, proč ne, je to ekologické a podpora ekologického přístupu k vnějšímu prostředí je přece naším cílem. Větrná elektrárna, opět proč ne, stejné důvody. Vodní elektrárna, tam už je to trošku jinak, škoda zaplavených území, nevzhledných přehrad v horách, ale proč ne? Uhelná elektrárna? Ne. Jaderná elektrárna? Někde ano, někde ne. Teď po těch japonských událostech hodně ne. Plynová elektrárna? Možná. Jenže ani jedna sluneční elektrárna nezajistí, že se rozjedou vlaky nebo roze, rozeběhnou elektromotory. Nechci zde dělat přednášku z, v oboru elektrické stroje. Zdroje v elektroenergetice mají totiž další technické parametry zkratují výkon, schopnost dodávat dodávatelový výkon a další specifika. Nejsme na univerzitě a konec konců je úkolem elektroenergetiků se s těmito úkoly vypořádat. Prosím, ale dejme jim ten úkol veřejně. Udržet kvalitu dodávek. Pojďme k dalším prvkům soustavy. Elektrická vedení. Z praxe vám můžu říci, že je úplně jedno, o jakém typu napětí mluvíme. První odpověď každého koho se to týká, je ne. Vedení je ošklivé, znehodnocuje krajinu, je tam elektromagnetické vlnění, které může negativně působit na lidský organismus. Za chvíli ta odpověď bude dobrá, ale ať to vede přes pozemek souseda. Ptal jsem se kolegů ze sousedních provozovatelů přenosových soustav, tak mi na to odpověděli, vítej v klubu, u nás je to úplně stejně. Celá Evropa má stejný problém. Přitom ale každý chce mít vždy a všude bezproblémový a trvalý přístup k elektřině. A toto je opět úkolem elektro, elektroenergetiků, jak se s tím vypořádat. A prosím, dejme jim ten, jim ten úkol veřejně, zajistit elektřinu pro každého. A tak to můžu hovořit o všech prvcích soustavy. Hlavním strategickým cílem energetické politiky Evropské unie, jednotlivých států a celé EU by tedy mělo být zajistit dostatek elektřiny pro každého, kdo ji potřebuje, a to v dostatečné množství, v dostatečné kvalitě a po celých 24 hodin, 365 dní v roce, jak jsem již už řekl, a jak to naši dědové budovali. Dovolím si tedy navrhnout trochu jiné změní hlavního strategického cíle. Připravit energetickou soustavu na to, aby mohlo být dosaženo ambiciozního cíle podílu obnovitelných zdrojů, tak jak už mnohokrát zaznělo. A teprve až poté, kdy budou energetické soustavy technicky a bezpečně připraveny, může být přistoupeno k zajištění tohoto cíle. V současné době je to ale naopak. Evropská soustava už nemůže zvládnout další tisíce megawatů, které jsou stavěny bez ohledu na podmínky soustavy nebo spotřeby. Elektroenergetická soustava tak nebyla nikdy historicky konstruována a nelze ji vypnout, zbourat a přestavět. Prosím, abyste měli na paměti, že bez obrovských investic do energetické infrastruktury, bez zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů nebude možné žádného ambiciozního cíle dosáhnout. Vždyť projednat jednu linku v krajině trvá přibližně 10 až 20 let. Jenom projednat. Postavit pak trvá dva roky. Tak se podívejme před 20 lety, eh, které linky se stavěly pro dnešní potřeby. Ani jedna. Snad jediného cíle můžeme tímto dosáhnout, ale ten snad nikdo z nás nechce. A to je úplný blackout. To určitě nikdo nechce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Tošovský. A dále má slovo paní Andrá Čirlíková. z následující organizace. To znamená, že my už se teď začínáme tady přibližovat eh, k otázce plynu. Budeme tady být ještě dva experty a slovo dávám paní Čerlikovské. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji, že máme možnost za Evropský systém pro eh, plynovou soustavu zde vystoupit a hovořit o ustavení této organizace v prostřednictvím třetího energetického balíčku. Tato organizace se aktivně podílí na provedení analýzy investic a energetických potřeb v dlouhodobém a krátkodobém horizontu. Organizace ENSOC v tuto chvíli představuje 33 provozovatelů přenosové soustavy z 22 zemí. A ještě než budu hovořit o tom, co ENSOC dělá pro rozvoj infrastruktury a příslušné priority, tak nejprve pohovořím o otázkách, které byly zmíněny v nedávném sdělení komise o prioritách. Pokud hovoříme o rozvoji infrastruktury do budoucna, tak většinou se uvádí hlavní cíl vytvořit odpovídající integrované a spolehlivé sítě. Je naprosto důležité, aby se vyjasnila otázka, co znamená odpovídající. My se domníváme, že odpovídající je něco, co určuje trh. V každém případě však akceptujeme skutečnost, že mohou existovat různé úvahy týkající se eh, bezpečnosti dodávek, včetně diversifikace dodávek, kde je zapotřebí do toho vnést i politická rozhodnutí. Tato politická rozhodnutí by vždy se měla opírat o realistický potenciál a o konkurenceschopnost plynu. Zároveň také platí, že když hovoříme o podpoře tohoto rozvoje prostřednictvím určení projektů evropského zájmu, musíme se vyvarovat diskriminaci jednotlivých soutěžících projektů. Zároveň také to slovíčko odpovídající musí znamenat udržitelnost operát, provozovatelů soustavy, co se týče dlouhodobého financování a co se týče regulace. To není vždy samozřejmost totiž. Tím se dostávám k roli národní regulace. Není možné dosáhnout odpovídající integrované spolehlivé sítě v Evropě bez toho, aby národní regulátoři přijali za svoji evropskou vizi. To většinou eh, spočívá ve vytvoření národních tarifů, které upravují fungování těch přirozených monopolů. To je princip, který máme ve třetím energetickém balíčku v části, která se eh, týká pobídek. Na konferenci minulý týden tři zástupce tří různých regulačních orgánů v Evropě prohlásili, že nejsou schopni hovořit eh, o tom, jaké pobídky zavedou, aby třetí eh, balíček byl v jejich zemi realizován. Pokud jde o dlouhodobou úpravu infrastruktury a regulaci infrastruktury, je také třeba zvážit nové prostředí, které se vytvoří prostřednictvím eh, jednotlivých eh, pravidel a eh, rámcových postupů, protože to bude mít veliký vliv na to, co bude infrastruktura obsahovat. Národní regulace je tedy naprosto klíčovou záležitostí, co se týče realizace integrovaných plynárenských sítí to podpoří dlouhodobou evropskou vizi energetického trhu. Komise uvádí soubor různých aktérů, který, kteří mají usnadnit rozvoj infrastruktury sítí. A dovolte mi pohovořit o stanovisku provozovatelů plynárenské soustavy a k této věci. Komise chce podpořit regionální spolupráce. A my naprosto chápeme, proč tomu tak je. Z naší zkušenosti však plené, že povinná regionální spolupráce nemusí vždycky přinést kýžené výsledky bez toho, aby existovala jasná vize, co se týče cílů a jasná představa o klíčových eh, výhodách pro všechny zúčastněné, protože takové výhody mohou jednotliví zúčastnění vidět jinak. Z tohoto důvodu je naprosto zásadní, aby role a povinnosti všech zúčastněných byly jasně určeny na začátku a aby celý proces byl dostatečně transparentní vůči všem zúčastněným. Pokud jde o optimalizaci povolovacích postupů, tak je naprosto zásadní, aby jakýkoliv nový legislativní návrh nevytvářel takovou druhou ligu projektů, protože se může stát, že menší projekt národního typu bude naprosto klíčový proto, aby bylo možné využít výhod, které má přinést jiný projekt, který je nazván projekt evropského zájmu. A v případě, že bychom se k takovýmto projektům chovali různě, tak může dojít k prodlevám a výstupy a výhody se zkrátka nemusí vůbec dostavit ve chvíli, kdy je realizován projekt evropského zájmu, protože tam bude nějaká klíčová složka chybět. To samé platí pro menší sobě konkurující projekty. Někdy totiž dochází k tomu, že existují alternativy větších projektů výstavby infrastruktury, na které je soustředěna veškerá pozornost. Další nástroj, který se zde uvádí jako přínosný, je nástroj eh, rozdělování nákladů. Obecně řečeno může pomoci eh, vyřešit určité problémy. Zde existuje velký rozdíl mezi elektrickou energií a plynem. Co je ale ještě důležitější, je realizace mechanismů pobídek, o kterém jsem hovořila předtím. My se domníváme, že pokud tyto nástroje budou uh, nastaveny správně, tak potřeba zvláštního nástroje pro rozdělování nákladů, který byl zaveden na evropské úrovni, už nebude až tak naléhavá v oboru plynárenství. Pokud jde o nové inovativní nástroje financování, tak my jako ENCOK tuto iniciativu vítáme. Ovšem domníváme se, že analýza dlouhodobého dopadu na rozvoj infrastruktury bude muset být velmi pečlivě provedena a vyhodnocena. Je potřeba se zaměřit na to, jaké budou rozdíly mezi regulovanými a neregulovanými subjekty. A regulované regulovaní provozovatelé přenosových soustav eh, by neměli být eh, postihováni, pokud budou nebo nebudou používat tyto inovativní nástroje financování. Neměli bychom možná uspěchat eh, na definování těchto nástrojů, protože pokud budou fungovat mechanismy pobídek, tak potřeba těchto nových inovativních nástrojů financování nebude až tak naléhavá. Už mi nezbývá mnoho času, ale jen vám ukáži, co NSOC právě realizuje, aby dal trhu signál, co se týče toho, co infrastruktura potřebuje. potřebuje. My vytváříme desetiletý plán rozvoje sítě, který je vždycky vydán na deset let, byl vydán minulý měsíc a od čtvrtka začne proces konzultace k tomuto sestavenému plánu. Je to velmi dobrá analýza evropské plenárenské infrastruktury a vyhodnocuje odolnost sítě v jednotlivých scénářích. Pokud vás zajímá, tato problematika, budete se chtít najít další informace, tak si můžete stáhnout celou zprávu z našich webových stránek, nebo se můžete dokonce i osobně účastnit semináře, který bude probíhat ve čtvrtek. Děkuji. Děkuji. V prvním panelu má jakožto poslední slovo pan Jan Chadam z Gas System SA. Máte slovo. Good afternoon. Mnohokrát děkuji. Dobrá, dobré odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Mnohokrát děkuji za pozvání a za možnost eh, prezentovat eh, názor podniku. Já zastupuji GAS systém eh, polského provozitele přenosové soustavy. Je to organizace, je to společnost, kde proběhl plný unbundling. Já budu hovořit polsky, pokud dovolíte. A asi to pro mě bude snažší, proto abych byl stručný. Dámy a pánové, nejprve bych chtěl pohovořit o určité myšlence k tomu, co existuje ve střední Evropě. Když se podíváte na tento snímek, tak tady vidíte, jaké jsou eh, tady soustavy pro přepravu plynu z východu na západ. Eh, je to vlastně eh, přirozené, že to proudí tímto směrem. A v posledních letech několikrát došlo k přerušení dodávky a byla tady krize eh, v roce 2008-2009 a ehm, čtyři země, Slovensko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, spotřebují asi polovinu eh, z toho, co vlastně spotřebuje Německo a mnohem méně než eh, země Beneluxu. Je vidět, že jsou tady určité hranice zdrojů dodávek a to je vše kompenzováno například spotřebou uhlí. Uhlí se používá taky jako eh, ten takový doplňující zdroj. Je tady velice důležité pro náš region, abychom vylepšili bezpečnou dodávku a abychom vytvořili podmínky pro rozšíření trhu s plynem a plně si uvědomujeme, že tady ten potenciál existuje. Pokud se podíváme na hlavní faktory rozvoje ve střední Evropě, tak to všechno je provázané s evropskou politikou. Samozřejmě tady máme na prvním místě politiku pro ochranu klimatu, kde se předpokládá, že skleníkové plyny budou sníženy a potom samozřejmě také všechny jiné znečišťující zdroje. Potom tady máme nový potenciál poptávky v Evropě, především také ve střední Evropě. A e, vlastně se tady mají budovat nové elektrárny na plyn. Za třetí bezpečnost dodávek a to samozřejmě ta politika v této oblasti ovlivňuje tyto věci a potom eh, také různé infrastrukturní polity, politiky, eh, které by měly eh, zprostředkovat dodávku energií do všech oblastí v Evropě i do těch izolovaných. Jaká je reakce našich národních subjektů vůči těmto výzvám politiky společenství. Tady jsme vyvinuli veliké úsilí v posledních letech, především v dvou posledních letech, kde se snažíme zcela změnit infrastrukturu dodáv pro dodávku plynu v Evropě, ve střední Evropě a také v Polsku je tady snaha o diverzifikaci, jsou tady projekty, jeden například u německé hranice, je tam terminál pro zemní tekutý plyn. A tady už se to vlastně všecko, všechno rozbíhá, tento projekt se rozbíhá a také tady rozšiřujeme, budujeme možnosti ve přístavech a myslíme si, že by to vše Eh, mělo být dokončeno do roku 2014. A v tuto chvíli se zatím držíme plánu, který byl v přípravné fázi přijat. Takže nemáme žádné spoždění. Eh, projekt Baltic Pipe, eh, tady se vlastně vytváří koridor mezi severem a jihem a skandinávské země by měly být takto propojeny s evropskými zeměmi plynovodem, který by měl vést na dně eh, Balckého moře. Tento rok jsme dokončili spojení s našimi sousedy, například s Českou republikou. To je něco, co bylo spuštěno v září a za druhé jsme podobnou soustavu spustili také pro spojení s Německem. Je tady eh, kapacita 1,5 miliard kubických metrů. A tady musíme samozřejmě v té infrastruktuře odstraňovat problematická místa, úzká místa. Snažíme se tady propojit polský a slovenský trh a potom také polský a litevský trh. Máme tady uzavřené dohody mezi různými provozovateli přepravních soustav a v tuto chvíli provádíme studie proveditelnosti a potom se očekávají příslušná investiční rozhodnutí v této věci. Tyto investice do plynových infrastruktur ve střední Evropě změní trh v této části Evropy, protože to, co děláme, děláme, samozřejmě také s ohledem na naše sousedy, na naše partnery a tím vlastně vytváříme integrovaný trh pro přepravu energií v Evropě. Ehm, máme tady také terminál pro skapalněný plyn a ten bude k dispozici pro všechny naše partnery velice transparentně. Pokud si kdokoliv bude v budoucnosti přát ho využít, tak to bude možné. Bude to velice dobré řešení, také s ohledem na projekty, o kterých jsem hovořil předtím, tedy pokud jde o propojení baltských zemí se střední a jižní Evropou. Tím, že odstraníme eh, ta místa, kde se to vlastně zadrhává přeprava energií, tak tím vytvoříme takzvaný koridor sever-jih ehm, budou rozšířeny existující systémy. Nebudeme tady budovat nějaký nový plynovod. My posilujeme ten existující systém v naší zemi a potom vlastně vznikne takový integrovaný systém v celé Evropě a to umožní další možnosti do budoucna pro použití na plynu, například tady je plynovod Nabuko, který bude více moci být využíván a e, rozšíříme hospodářskou soutěž na trhu. Doufáme, že tím klesne se na plynu a zajistí to výhodnější cenu pro všechny spotřebitele a podniky. A pak jsou tady ještě další perspektivy do budoucna, velice slibné. E, další otázky pro další dodávky plynu. A my na tom pracujeme s příslušnými společnostmi. Máme velmi málo času, eh, tak budu poměrně stručný, i když bychom samozřejmě o tom mohli hovořit dlouho. Podívám se tedy na závěry svého příspěvku. Jde o ty programy, které připravujeme, priority. Týká se to komise nebo i Evropského parlamentu. Do budoucna bychom měli zapomenout na omezení, která se někdy objevují v dodávkách. Všechny tyto problémy by v systému měly být odstraněny, plyn by měl být levnější, k tomu by to mělo vést. A samozřejmě musíme využít veškerý potenciál, který v našich zemích je. Musíme vytvořit příznivé prostředí pro investice, protože v poměrně krátké době budou investice poměrně eh, nákladné, ale nakonec se to plahodárně projeví na našich hospodářstvích. Samozřejmě eh, tady je potřeba také zaměřit se na pobídky, nebudu to tady rozvádět příliš podrobně, ale pobídky jsou důležité. A dále je třeba podpořit projekty, které nejsou komerčními projekty. Samozřejmě, že rozhodovat o těchto projektech musí trh ale já teď mám na mysli projekty, které by mohly uh, přispět k integraci všech těch systémů, nebo které by mohly využít všechny ty systémy. Tyto projekty by mohly být důležité. Potřebujeme také mechanismy nefinanční povahy, které tedy souvisí s hodnocením nákladů a přínosů. Musíme zhodnotit situaci v různých zemích a Musíme zjednodušovat administrativu, zjednodušovat pravidla. To je něco, co by situaci velice pomohlo. Všichni víme, že příprava všech těchto projektů si vyžaduje obrovské uh, úsilí, mnoho času. Potom terminál pro skapalněný plyn, o tom jsem už hovořil, to je také něco, na co velice spoléháme. Bude to velice důležitý článek v našem řetězcu, řetězci dodávek, pomůže diverzifikovat trh a vlastně to přispěje k bezpečnější dodávce energií. Více času už nemám, tak se pouze zmíním o tom, že ve východní Evropě jsme po dlouhá léta měli sen, chtěli jsme vytvořit trh s levným trhem, který by umožnil rozvoj našich ekonomik, a to, co jsem já tady uvedl, to je pouze příklad toho, co děláme pro to, abychom tyto sny uskutečnili. A mohu říci, že s vaší pomocí a s úsilím všech, s dobrými myšlenkami a dobrými správnými řešeními se nám bez pochyby podaří zrealizovat všechny naše sny. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dostáváme se rovnou k druhému panelu. Všechny přednášky budou najednou a poté bude společná diskuse, protože jenom tak to bude dnes časově možné. A v rámci druhého panelu se budeme zabývat otázkou implementace, tedy právní, technické, finanční implementace, realizace. Máme zde eh, tři odborníky, které bych chtěl srdečně přivítat, eh, takže prosím vás, eh, děkuji, vystřídejte se. První je pan Gerald Kendra, který je manažerem aktiv u Amprion RVE Transport Net. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, že jste mi dal příležitost eh, prezentovat eh, naše připomínky. Já jsem odpovědný za management aktiv, eh, to zahrnuje postup povolování a design. Nyní jsme dostali žádost o renovaci vedení eh, stovky kilometrů. Já, takže s tím máme zkušenost. Nejdříve se budu eh, soustředit na postupy povolování. Představím vám několik praktických problémů a z našeho pohledu možných řešení. Eh, za prvé, postup povolování je různý v jednotlivých částech Evropy. To je zajímavé, protože legislativní rámec je podobný Ehm, jedná se například o hodnocení dopadu na životní prostředí, to je podobné ve všech zemích. Nicméně implementace jednotlivých zemích velice odlišná. Dám vám jenom stručný příklad. Aby bylo možné stanovit eh, přechodový bod přes hranice mezi Nizozemskem a Německem, situace je taková, že v Nizozemsku se tento bod určuje až na konci plánování celé cesty celého vydání. Zatímco v Německu je to na začátku celého procesu povolování, takže to nemůže fungovat. A postupy eh, v obou zemích eh, se nepřekrývají a z toho důvodu eh, vždy při projektech dochází ke ztrátě času. Takže my navrhujeme změny, které by mohly být provedené v legislativě. Jedná se především o harmonizaci postupů povolování, především pro interkonektory tedy propojení. Dále Evropská unie by měla mít eh, legislativu pro prioritní projekty a infrastrukturní koridory. V současné době je těžké nalézt nějaké území, které není chráněno nějakým způsobem, takže je potřeba, abychom měli možnost stavět také v chráněných územích ve chvíli, kdy se samozřejmě zohlední dopad na životní prostředí. To je velice důležitý bod řešit tedy eh, rozdíly eh, v postupech povolování a snažit se urychlit celý postup. Eh, jak víte, postupy povolování trvají příliš dlouho. Máme několik návrhů, co by bylo možné udělat postup povolování v rámci jednoho kroku. V celé řadě zemí je potřeba učinit celou řadu kroků pro získání povolení a to trvá dlouho. Velice by pomohlo pro renovaci přenosových soustav to, aby bylo možné využít zjednodušeného postupu povolování ve chvíli, kdy e, dochází k renovaci e, vedení, když se tedy využívá už existujících koridorů. Tímto způsobem by bylo možné zvýšit kapacitu celého systému velice rychle. Důležitým tématem je také to, že existují eh, požadavky týkající se zdraví, které vychází z vědeckých poznatků, pokud jde o elektromagnetická pole. Z roku 1999 existuje doporučení EU, eh, které eh, potvrzuje limity. Já bych zde chtěl zmínit jednu věc, kterou považujeme za podstatnou. A velkou výzvou pro nás je změnit celý systém na systém s nízkými emisemi CO2. A nicméně, a Elektrická vedení se staví v daných místech a často lidé jsou proti těmto vedením na daném místě. A často proto dochází ke spožďování. A v tomto kontextu je důležitá komunikace. A při praktických projektech jsme zjistili, že, celá že mnoho zainteresovaných stran je informováno o projektu teprve ve chvíli, kdy se začne stavit na daném místě, a to je pozdě. A my se domníváme, že včasná a obsáhlá komunikace e, je zásadní pro úspěch. Potřebujeme společnou kampaň Evropské unie a členských států, e, kterou musí podporovat Evropská komise, Evropský parlament Eh, národní politici, státní a vlády. Pokud eh, ne, nepůjdou všichni stejným směrem, nebudeme schopni nalézt řešení. A pokud jde o národní koridory, eh, o těch by měly podávat informace národní vlády nebo vnitrostátní vlády. A, ale Celá odpovědnost není jen, jenom na politicích, eh, také provozovatele přenosové soustavy eh, musí komunikovat. Eh, my s tím máme velice pozitivní zkušenosti, pokud se začne při realizaci projektu včas komunikovat. A umožňuje to také rychlejší proces schvalování. Takže to byly mé návrhy týkající se postupu schvalování, povolování a nyní k financování. A cílem evropské politiky je zaintegrovat obnovitelné zdroje do ehm, evropského trhu s elektřinou ehm, a změnit eh, produkci elektřiny v budoucnosti. Je potřeba toho dosáhnout za rozumných cen a se zajištěním toho, aby eh, byly dodávky energie spolehlivé. Stejně takhle musí být financování spolehlivé. My eh, musíme Um, přenášet náklady na zákazníky, abychom uh, náklady získali zpět a musíme se snažit přilákat investory. A protože samozřejmě účast investorů je nesmírně podstatná. Uh, existuje rostoucí poptávka po přenosu energie na um, velké vzdálenosti a to samozřejmě stojí hodně peněz. Na druhou stranu kapitál je velice flexibilní. Investoři pracují na celosvětové úrovni a je zcela zásadní, aby investice byly atraktivní pro investory, pokud jde o návratnost a pokud jde o rizika. A takže e, je třeba, aby zde, byly konkurenceschopné, aby zde byla konkurenceschopná návratnost, dobrá návratnost a e, rozumné riziko. Eh, to musíme zohlednit. Rizika a návratnost investic. Takže, abych schrnul otázku financování, domníváme se, že potřebujeme eh, rozumnou úroveň návratnosti, návratnosti úroveň, která eh, bude přijatelná pro celosvětové kapitálové trhy a pro celosvětové peněžní trhy. A Zároveň v celé řadě zemí byly zavedeny poplatky na rozšiřování um, přenosové soustavy. V tomto ohledu regulační rámec je zcela zásadní. Jeden příklad, už zde někteří zmínili, že aby uh, mohl být realizován uh, projekt uh, přenosové soustavy, může to trvat až 10 let to je častý případ, takže ve chvíli, kdy zahájíme projekt nyní, eh, nevíme, jestli ho dokončíme do roku 2020. To znamená, že je zde velké dlouhodobé riziko. Ve chvíli, kdy budeme mít stabilní rámec, bude to lepší, ale ve chvíli, kdy si Myslíme, že za deset let mohou říct, říct úřady, že tohle není rozumný projekt. My přijdeme o peníze a představuje to velké riziko a nebude se investovat. Takže je potřeba, aby existoval jasný regulatorní rámec a tím budou přelákáni investoři. Aby projekty přilákaly kapitál, Je potřeba, abychom měli trvalé udržitelný rámec. A takový rámec pomůže investicím. Chtěl bych shrnout eh, ještě na závěr bod, všechny body, které známe, které známe ze své zkušenosti. Potřebujeme dobrou návratnost, abychom přilákali investory, potřebujeme dobrý regulatorní rámec. Naším hlavním cílem je rozšířit síť a to můžeme realizovat pouze tehdy, pokud budeme mít podporu ze všech úrovní od Evropské komise až, e, na, až k místním politickým orgánům. Velmi by nám pomohlo, abychom měli eh, zjednodušený postup povolování pro existující koridory a aby došlo k, ke zrychlení a postupu povolování. Děkuji. Next is doc- Děkuji. Dále má slovo eh, profesor pro administrativní právo z Univerzity v Zaragoze, Španělsko, pan Vinua. Máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Estimados miembros de la comisión. Eh, děkuji, pane předsedo. Dobrý den. V prvé řadě mi dovolte vám poděkovat za pozvání na tuto panelovou diskusi. Budu hovořit o povolovacích procesech v rámci infrastruktury, v rámci energetických projektů v Evropě. Budu se soustředit na postupy povolování těchto projektů. Chci se soustředit na tři body. Za prvé, práce na cíly tohoto procesu, postupy, pak se podíváme na strukturu povolovacího postupu a následně pohovořím o náhradách, které musí být vyplaceny těm, kteří nemají přímé výhody z těchto projektů. Ještě než začnu, dovolte mi uvést několik politických a legislativních opatření, které jsme v roce 2009 přijali. Je to pro nás velmi dobrý základ pro další plánování energetických projektů v Evropě a je to také dobrý základ pro nastavení dalších nástrojů, které můžeme využít pro realizaci následných projektů, které se buď už naplánovaly, anebo se teprve tento plán připravuje. Tyto priority se objevily ve sdělení komise. Na základě toho musíme vytvořit eh, představu o tom, co eh, pro nás představuje tento balíček z roku 2009, jestli bude potřeba jej dále rozšířit nebo nikoli. Dovolte mi začít kritérii, které musíme vzít v potaz, když se řeší povolovací proces. Začnu cíly povolovacího postupu. Je potřeba pamatovat na to, co tyto cíle představují. Je to transevropský energetický projekt výstavby sítě. Zde existuje několik technických kritérií, které musíme zvážit. A jde o Eh, ty součásti sítě, které už byly postavené, které je potřeba vzít potaz při plánování dalšího rozšíření. Důvod, proč je třeba zvážet cíle, spočívá v tom, že na národní úrovni tyto úvahy nestačí. Jednotlivé dílčí problémy se musí řešit na několika úrovních paralelně a my musíme uplatňovat princip subsidiarity a ustanovení článku 5 smlouvy. V roce 2009 právě vzhledem k principu subsidiarity 713, 714, 715 a tato nařízení byla přijata právě vzhledem k tomu předchozímu vývoji. Týkala se jednotlivých subjektů, které se účastní eh, příslušných projektů. To nám pomáhá i vysledovat podmínky pro povolovací postup. Pomáhá nám to vysledovat, kdo všechno se toho účastní. Všechno máme v nařízení z, roce 2000, z roku 2009. Zúčastněné subjekty představují subjekty a sítě, asociace sítí na národní úrovni, na evropské úrovni. Tyto asociace jsou potom koordinované na evropské úrovni ve spolupráci s národními orgány. Jakmile si uděláme představu o cílech a o tom, kdo se má do povolovacího postupu zapojit, tak eh, potom jednáme o struktuře povolovacího postupu. Povolovací postup musí splňovat různé cíle, transparentnost, zapojení všech zúčastněných a také musí splňovat všechny předpoklady principu subsidiarity. Když vezmeme v potaz všechny tyto cíle, tak celý povolovací postup se stává ze dvou etap. První etapa se odehrává, jak už bylo řečeno, na místní úrovni. Tam se řeší různé projekty infrastruktury, které jsou na evropské úrovni vybrány, proběhne plánování v souladu s transevropskou sítí. Pak je zde druhá etapa, která se realizuje decentralizovaně. Zde jde o realizaci projektů, které byly na dané úrovni vytipovány. Zde se vše koordinuje s národními a místními orgány. Stávající pravidla určují povinnosti na první úrovni, na, v první etapě pro evropské provozovatele. V roce 2009 už probíhala konzultace se zapojením všech zúčastněných. I agentura ASA se do toho zapojila, řešily se otázky životního prostředí. první etapě je také plánování, které se koordinuje s národními plány a je potřeba zajistit soulad s regionálními plány. Cílem první etapy je na základě několika kritérií určit, který projekt by měl být realizován tak, aby docházelo k zajištění konzistentnosti transevropské sítě. Pak se řeší, který z těch projektů bude ve skutečnosti realizován. Vyhodnocují se potřeby vytvoření daného postupu, koordinace s jednotlivými aktéry, snažíme se o zabránění případných prodlení. A pravidla, která byla přijata v roce 2009, zakotvují povinnosti členských států. Pravidla z roku 2009 se rovněž stahují na různé orgány na místní úrovni ve chvíli, kdy dojde k nějakým prodlevám nebo vytvořením překážek které brání realizaci projektu, tak se na to vztahují příslušná přijatá pravidla. Struktura druhé etapy by mohla také být podrobena přeskumu. Otázka zní, zda by bylo dobré, aby koordinační činnost probíhala hned od začátku povolovacího postupu, a ne až od druhé etapy, zvláště tehdy, pokud cílem je pomoci v realizaci projektu. Tohoto by šlo dosáhnout tím, že by povinnosti za druhou etapu přešly na orgány na místní úrovni. Tím bychom se nevyhnuli tomu, že by se do toho zapojily členské státy. To by jim nebránilo, pokud jde o e, výstavbu infrastruktury na jejich území. Rovněž bych fungovalo decentralizované vyhodnocení dopadu na životního prostředí. Členské státy by se zapojily i do přípravy návrhu, který by musel být na národní úrovni, na místní úrovni schválen. Zde by se řešily provozní záležitosti, například soulad s předpisy na místní úrovni, s územním plánováním, s dalšími projekty, které se v dané oblasti mají realizovat. Plus by se také vyhodnocoval soulad s jinými projekty v jiných členských státech. A museli bychom zajistit, aby komunikace fungovala na jednotném místě. Je třeba rovněž také zrychlit realizace projektů. Tím, že by se povinnosti přenesly na místní úroveň, tak by bylo možné zpracovávat jednotlivé problémy už od začátku, od chvíle, kde by byly vytipovány, kde by na ně bylo upozorněno. Tím by se v rámci realizace zamezilo případným prodlením. Zároveň, pokud se podíváme na zrychlení povolovacího postupu, tak eh, vidíme, že by bylo dobré, kdyby národní orgány mohly řešit i jiné postupy, které mohou vést příslušným prodlevám. To znamená například eh, vydání územních rozhodnutí nebo jiných povolení by mohlo být tímto zajištěno zrychleno. Tím se dostávám rychle k třetí připomínce. Jde mi o náhrady pro vlastníky půdy, která by byla daným projektem zasažena. Zdá se to jako drobný problém, ale někde v praxi se ukazuje, že na místní úrovni tyto projekty nejsou příliš dobře akceptovány a fyzické osoby, které z takového projektu nebudou přímo těžit, nemusí být s jeho realizací spokojeny. Ty, tyto osoby musí dostat nějakou náhradu, která musí být už součástí celého plánu výstavby infrastruktury. Tyto eh, problémy by to vyřešilo, kdyby se s takovouto náhradou už počítalo předem. A výstavbu energetických a dopravních sítí v Evropě by to urychlilo. Ještě jednou děkuji za to, že mám možnost se zúčastnit druhé panelové diskuze. Děkuji. Dále je tady François Trevoux, eh, což je eh, šéf eh, divize Evropské investiční banky, která se zabývá výrobou energie a sítěmi. Máte slovo? Okay, thank you very much. Um, the European Invest... Mnohokrát děkuji. Evropská investiční banka je finanční institucí Evropské unie byla vytvořena v, 50, v roce 1957. Jejím cílem je podporovat cíle Evropské unie prostřednictvím financování projektů. Energetika se stala prioritním cílem v říjnu 2006. S tím, že se jsme soustředili na čtyři oblasti energetická účinnost, obnovitelné zdroje, výzkum a vývoj v oblasti energetiky a Eh, diverzifikace dodávek energie, včetně transevropských energetických sítí. Dnes se budu soustředit na financování energetických sítí. Tedy eh, především pokud jde o eh, přenosovou soupravu pro elektřinu, pro plyn a také se budu soustředit na ukládání v letech 2007 eh, až 2010 eh, výrazně vzrostlo financování EIB pro tyto cíle z až na 6,1 eh, milionů eur v roce 2010. Kumulativní financování EIB energetickým sítím představovalo 18,2 miliard a celkový, celkové investice do 83 projektů v 23 členských státech včetně 57 transevropských eh, energetických eh, sítí. A to bylo také součástí tedy financování. Celkové financování dosáhlo 56 miliard eur. Evropský eh, energetický plán pro hospodářskou obnovu představoval velký objem grantů projektům Eh, s vysokou prioritou. Tento plán měl eh, silný dopad na zrychlení těchto projektů. Minulý rok eh, tato banka EIB schválila 1,2 milionu eur na granty A tyto finance umožnily propojení eh, elektřinou mezi Francií, Španělskem, Estonskem, Finskem, Velsem eh, a okolím a také Itálií. Projekty Evropské investiční banky zahrnují energetický terminál v Polsku a také eh, plynovod Jižní koridor. A Měřítkem EIB je přidaná hodnota. Za prvé se to skládá z příspěvku k cílům Evropské unie, za druhé eh, finanční otázky a za třetí finanční přínos financování. Takže každý projekt je podroben hodnocení, aby bylo zjištěno, zda odpovídá cílům Evropské unie. Dále se hodnotí jeho proveditelnost eh, s ohledem na tři oblasti hospodářskou, eh, ekologickou, technickou a finanční. Pokud jde o třetí pilíř, většina financování EIB pro energetické sítě v posledních čtyřech letech se skládala Eh, z dlouhodobých eh, půjček eh, vysoké kvality pro provozovatele rozvodových soustav a přenosových soustav. Banka má rating AAA, což představuje dobré podmínky a banka tak může tuto výhodu předávat svým zákazníkům. E, má pouze nízkou marži na pokrytí provozních nákladů. E, málo projektů ale bylo financováno prostřednictvím metody e, projektových financí. Pro tento účel byla vytvořena specifická společnost. Nyní se můžeme podívat na budoucí výzvy a budoucí investiční potřeby. Evropská komise odhaduje, že aby bylo možné dosáhnout energetických a klimatických cílů do roku 2020, bude potřeba asi 60 miliard eur eh, ročně investice, zahrnuje to investice do sítí. A hlavním je zde jasná potřeba, eh, pokud je o elektřinu, eh, poskytovat eh, dodávky elektřiny vzhledem k rostoucí poptávce. Zároveň je potřeba investovat do renovace a integrace obnovitelných zdrojů. Pokud jde o plyn, jde především o diverzifikaci a bezpečnost dodávek. To zahrnuje nové cesty dodávek plynu, včetně LNG, ukládání plynu a integraci nebo byly propojení plynovodu. Ehm, existují zde ale některé překážky pro investice. Ehm, za prvé eh, příliš dlouhý proces povolování, některé regulatorní otázky, eh, jako jsou eh, změny a bohužel ne vždy jsou investice plánovány tak, aby eh, umožnily dosažení cílu 2020. A eh, Poslední překážkou je, že v eh, souvislosti s krizí dostupnost dlouhodobého financování se zhoršila. Nyní několik připomínek k postupu povolování. V posledních letech jsme nazbírali určité zkušenosti a zjistili jsme, že povolování eh, představuje problémy, nicméně některé členské státy už provedly změny legislativy, aby zjednodušily své postupy. Eh, máme zde směrnici 142, to je efektivní nástroj proto, aby projekty byly, aby nové infrastruktury byly lépe akceptovány na daném místě. Dále je třeba posílit kapacitu na řešení sociálních otázek Ehm, a Evropská investiční banka chce samozřejmě podporovat velké infrastrukturní projekty. Na závěr bych chtěl říci, že je třeba eh, urychlit investice do energetických sítí. Pokud jde o financování, Evropská investiční banka i nadále bude poskytovat dobré podmínky financování. Budeme podporovat financování projektů a provozovatelů rozvodných soustav a provozovatelů přenosových soustav. Také s ohledem na životnost energetických sítí. Plánujeme inovativní nástroje financování, na kterých pracujeme společně s Evropskou komisí. Ehm, tyto nástroje zahrnují iniciativu eh, projektových bondů ehm, Evropa 2020, eh, komisař Oli Ren a eh, další tento projekt zahájili začátkem tohoto roku. Dále financování prostřednictvím dotovaných úvěrů Dále zde máme eh, Margarit fond Margaret, který byl eh, založen minulý rok a tento fond poskytuje financování prioritním infrastrukturním projektům v EU. A dále zde máme facilitu, finanční facilitu pro sdílení rizika, eh, která poskytuje financování například eh, pro inteligentní sítě nebo pro ukládání energie. Děkuji. Merci beaucoup. Thank you very much. Děkuji. To bylo opravdu mnoho informací. Děkuji všem odborníkům za to, že byli struční a že byli precizní. To nám velice pomůže. Dnes je to obtížná situace. Chtěl bych ale dát příležitost eh, kolegům poslancům, aby pokládali otázky. V tuto chvíli už se přihlásilo 10 řečníků a souhlaste prosím s tím, že tím je seznam řečníků ukončen. Pak mám prozbu. Každý, kdo bude pokládat otázku, tak prosím neděkujte. Já už jsem poděkoval za všechny. Možná bychom se mohli zaměřit na to, že opravdu položíme pouze otázku, abychom získali čas a přál bych si, aby pokud možno co nejvíce expertů, které jsme pozvali, mohli na vaše otázky odpovědět. Proto tedy navrhuji, snažte se dodržet jednu nebo dvě minuty, až budete klást vaši otázku. A klaďte opravdu otázku, nic jiného. Potom budeme mít čas na diskuzi ještě někdy později, až už tady nebudeme mít experty. Takže první má slovo paní de Castillo. Děkuji, pane předsedo, protože jsem první, chtěla bych nejprve poděkovat všem členům panelu, děkuji všem odborníkům a ostatní řečníci už nebudou muset, muset děkovat. Udělala jsem to za ně. A chci se zeptat zpravodaje, pana Kastádia, na inteligentní sítě Chci se zeptat na inteligentní sítě. V dokumentu komise je tato myšlenka vedena paralelně s prioritami infrastruktur a celkově se nezohledňuje, když hovoříme o infrastrukturách a priorita, o prioritách, tak se nezohledňují se zkrátka ty inteligentní sítě. A většinou je to ještě méně, než to komise zohledňuje ve svém dokumentu. Proto tady má otázka. Pokud jde o vývoj pilotních projektů, které by měly být dostatečně veliké, tak aby jsme tam opravdu získali dostatek informací na to, aby bylo jasné, jaké má které opatření přínos a náklady ve chvíli, kdy se vytváří inteligentní sítě, které přeci jen jsou velice nákladné, pokud jde o finanční prostředky ale samozřejmě jsou potřebné. Například také pokud jde o přepravné soustavy pro energie. A někdo musí tyto věci budovat. I pro ty obnovitelné zdroje energií. Pro inteligentní spotřebu energií, pro elektromobily. Pro všechny tyto věci potřebujeme inteligentní sítě. Spojené státy, ty už jsou tady mnohem dál. Tam už je dostatek velikých projektů, tedy především pilotních projektů. A situace v Evropské unii je samozřejmě složitější, protože tyto sítě samozřejmě si vyžadují určité investice a chybí tady ještě podpora veřejného sektoru pro vybudování těchto sítí. Má otázka tedy zní, v jaké fázi nebo na jaké úrovni se to v tuto chvíli nachází. Jak daleko jsme v provádění takových analýz přínosů a nákladů. Kolega Weber, mám otázku. Má otázka se, tý, se obrací na pana Hegarda Trosta. Týká se to obnovitelných energií. Samozřejmě, že my máme obrovské naděje, pokud to je obnovitelné zdroje energií, tak abychom uh, dosáhli našich cílů do roku 2020 a jde pro budoucí rozvoj průmyslu, který by vytvářel pracovní místa. A Evropa je otevřeným prostorem. Někdo eh, říká, že jsme až příliš otevření. A my v tuto chvíli musíme čelit velké konkurenci, například ze strany azijských stranů, eh, států Číny. Čína 38 svého eh, plánu obnovy věnovala právě na zelené energie například na větrné energie a tak dále. Takže to je také eh, i dumping v této oblasti, finanční dumping. Ty kapitály, které toto všechno financují, eh, jsou obrovské. Export, exporty, vývozy jsou také subvencované a to je pro nás velmi těžká konkurence, dalo by se říci nekalá, pro naše podniky tady v Evropě. Mnozí tím trpí a některé podniky společnosti potom zanikají. Já bych se chtěl zeptat, co chceme udělat pro to, abychom chránili budoucí průmysl, eh, pokud jde o tyto kroky. Dank, Frau von Bremt. Děkuji, slovo má paní von Bremt. Eh, Herr Brezina, nebo den. Ne, pan Březina. Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen. Es war nicht Omlouvám se, neviděl jsem vás, nebyl jste dostatečně rychlý, takže máte slovo. Ehm, ano, já jsem se schovala za německého kolegu, to se někdy stává. Já budu stručná, pane kolego. Byla zde celá řada řečníků, kteří nám představili zajímavé informace. Co mi ale dnes trochu chybělo, byla určitá naléhavost. Já se domnívám, že energetická infrastruktura je naléhavá. Eh, nemusím odkazovat na aktuální témata. Eh, máme ty problémy v Japonsku, ale také jinde na východě. Ukazuje se, jak jsme velice závislí a jak naše energetické dodávky jsou nespolehlivé. Eh, já se domnívám, že pokud jde o Evropu, super síť, a stejně tak jako inteligentní sítě, musí být prioritou, abychom, eh, musíme se snažit o to, aby tyto sítě byly v následujících letech rozvíjeny. A já mám otázky. Eh, za prvé jde o inteligentní sítě. A k tomu už někteří eh, něco řekli. Mně zde ale trochu chybí aktuální stav věcí, jak to vypadá, jaká, jaké jsou největší překážky pro to, aby tyto inteligentní sítě byly realizované. Hraje zde hlavní roli místní úroveň nebo i evropská úroveň, tedy komise a parlament. A za druhé, reaguji na to, co říkal pan Tröster v souvislosti s regenerativními energiemi. Řekl jste to velice správně bez změn energetické infrastruktury nebudeme možni reagovat. Musíme se nyní snažit o to, aby obnovitelné zdroje nyní byly realitou, aby se mohly dostat do sítě. Můžete nám říci, kde jsou ty překážky, co musíme my v Evropě v krátkodobém výhledu udělat pro to, aby se stav zlepšil. Pan Březina. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud eh, postavíme, a my jsme postavili jako prioritu eh, našich zdrojů energie obnovitelné zdroje, pak nám nezbude, než vybudovat energetické dálnice, které spojí větrnou energii ze severu Evropy, z místy spotřeby a solární oblasti z jihu Evropy z místy spotřeby Potřebujeme investice a do flexibilních zdrojů, které by doplnily tyto zdroje v případě, že přestane foukat vítr a e, zamračí se. E, potřebujeme podstatné investice do typu sítí smart grids, tedy do infrastruktury, která bude schopná nejen spojovat, ale i částečně ukládat energii a inteligentně ji spotřebovávat. Pro srovnání, pokud bychom jako prioritu Eh, udrželi klasické zdroje, budeme potřebovat eh, pro vznik evropského trhu více vzájemných propojení, což jsou investiční náklady, ale zřetelně nižší. Eh, v tomto modelu by obnovitelné energie hrály roli místně spotřebovaného zdroje bez nutnosti enormních investic do sítí a vzdáleného přenosu. Mám otázku. Odhadl někdo celkové náklady takové energetické soustavy za předpokladu rostoucího objemu obnovitelných zdrojů a srovnal někdo tyto náklady eh, s klasickými sítěmi? Eh, pokud ne, myslím si, že to je podstatná informace, kterou dlužíme evropskému spotřebiteli, protože ten to v konečné fázi zaplatí. Děkuji. Herr Kollege Karins. Kolega Karenc. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Připomínka a otázka. Z řečníků celá řada dnes hovořila o obnovitelných zdrojích a o inteligentních sítích a ostatní hovořili o bezpečnosti energetických dodávek, ale nikdo nehovořil o nutnosti vytvoření jednotného trhu, ale možná je to proto, že všichni to považují za samozřejmé a proto se o to nikdo nezajímá. Pokud je o obnovitelné zdroje, aby jsme zvýšili objem obnovitelných zdrojů, potřebujeme inteligentní sítě, protože dodávky do sítě jsou pak nepravidelné. Ale pokud je o bezpečnost dodávek a vytvoření společného trhu, potřebujeme fyzická propojení. A v těch prezentacích mě dvě věci eh, zarazily. Jedna byla v prezentaci pana Tröstera, kde ho máme tamhle. Vidím vás zezadu, ano. A ve své prezentaci jste hovořil o vytvoření super sítě, o severoafrickém slunci. A e, předpokládám, že e, nepokoje v Severní Africe e, přestanou a dále máme eh, vítr v severním eh, moři a ukazuje se, že to jsou velké zdroje. A já se dívám na východ, eh, na Pobaltí. A bylo to zajímavé. Pobaltí je zkrátka zapomenuto celé. Celá oblast Balckého moře byla ve vaší prezentaci zkrátka mimo Evropu. A já si myslím, že to je něco, co musíme mít na paměti. A další zajímavá prezentace byla prezentace paní Čerličové z ENCOK. Zastupujete 33 společností v celé řadě zemí. Žádná z nich ale není v Pobaltí, protože tam má monopol Gazprom. A Gazprom vůbec není, Pobaltí vůbec není propojeno se zbytkem Evropy. Eh, ty diskuze, které zde probíhají, jsou velice zajímavé, ale já bych chtěl poukázat na to, že pokud chcete vytvořit eh, super síť a pokud chceme mít bezpečnost dodávek energie, musíme mít na paměti to, že eh, na severovýchodě Evropy je stále ještě energetický ostrov, který musí být integrován do společné sítě. Děkuji. Frau, Rera, Frau Kollegin Rera Madurell. Paní kolegyně Herrera Madurel. Presidente. Mm. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi přistoupit rovnou k otázce. Pane Kavaju, vy jste hovořil o obnovitelných zdrojích vyrobených v, na severu Afriky a o jejich použití eh, ve středu Evropy. A myslím, že jste hovořil o jihovýchodním koridoru. A co severovýchodní koridor, který máme na plyn? Nebylo by lepší použít ten? A pan Papakuzuza hovořil o rozvojových plánech, hovořil o tom, že neexistuje dostatečná evropská vize. Otázka zní, jak tu evropskou vizi vytvořit. Pak paní Čilíková, Čilíčová, dovolte mi se zeptat, na jakých fórech či platformách bude probíhat diskuze o projektech, k nímž budeme vypracovávat priority. Budou v tom hrát roli regionální skupiny nebo se vytvoří nové platformy, které se budou zabývat konkrétně jen touto otázkou? Děkuji. Ja, vielen Dank. Äh, meine... Děkuji. Mám takovou poznámku Tady se někdo ptal, na které úrovni se má co udělat. A já si myslím, že tady jsou důležité obě úrovně, evropská i národní. Všichni musí udělat své domácí úkoly. Na evropské úrovni, když tam je priorita mít přenosové soustavy, tak si potom musíme také říci, co je důležitější. Um, jestli tedy uh, ochrana přírody nebo někde budování nějakých sítí. Takže o tom se musíme eh, vždycky pobavit eh, i v komisi, i u nás. A potom, pokud jde o úroveň členských států, tak to vím i z našeho regionu. Tam si je mnoho příkladů alternativních energií, ale už téměř nikde není projekt, který by nebyl spojen eh, s, nějakou, s nějakým tlakem ze strany občanské iniciativy. A položil bych otázku asi panu Kendlerovi, protože on ty věci zmínil povolovací řízení mají být zrychlena. A jak to docílíme? Podle mého názoru zkušeností tak tady se snažit eh, to zkracovat, eh, třeba eh, nějaká, nějaké právní kroky, to je hm, neprůrastřené, to se téměř nedá. Ale pokud jde o ta jednání před tím samotným projektem, ty by měly být vedeny tak podrobně, aby potom nebyla možnost se proti tomu soudně obrátit. Velmi často máme u nás různé postupy, eh, kdy vlastně zveřejňujeme ten projekt na radnicích a tak dále a občané se o to nezajímají. A teprve potom, když tam přijedou ty bagry a začnou eh, pracovat, tak potom najednou vyvstane tlak ze strany občanů. Když se někde má renovovat eh, nějaká soustava, tak potom náhle se objeví tlak občanů, A e, vy v tom máte nějaké zkušenosti, můžete je nám tady přiblížit. Dále paní kolegyně Tykau. No, ta na chviličku zmizela, takže se vrátí za chvíli a teď má slovo pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já bych tady se chtěl podělit o jeden svůj velice osobní dojem. Když tady naslouchám všem našim hostům, kteří jsou velice kompetentní, tak jsem překvapen tím, jak je ta situace v Evropě složitá. A chtěl bych tady nadnést problém vlastnictví sítí. Mě by zajímalo, kdo je vlastníkem sítí a je možné ujistit evropské občany o tom, že jednoho dne tady nebude zmatená situace, pokud jde o vlastnictví sítí, když zítra Gazprom eh, koupí nějakou síť. Může to vůbec udělat? Je tady nějaké nařízení, které mu to zakáže? Je mi líto, že tady nemáme zhodnocení toho, co se povedlo nebo nepovedlo v členských státech, pokud jde o instalaci různých elektrických sítí, eh, silničních, železničních, tak, abychom tady měli vlastně takovou politiku evropských sítí. Já tady vidím ještě určitou mezeru, protože když se podívám na to, jak je to administrativně složité, tak si kladu otázku, jestli jednoho dne tady nebudeme mít eh, nějakou obrovskou eh, evropskou společnost, která by byla vlastně pobočkou Evropy, která by se starala o řízení sítí. A týkalo by se to i spotřeby podle cen a tak dále. Takže můj osobní dojem je, že vidím obrovskou složitost a nevím, jak to může pomoci spotřebiteli. Eh, nevím, ani v elektřině, ani v plynu mu to nepomůže. Kolega Balšetis. Kolega Balšetis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dnes jsme si vyslechli celou řadu nových věcí. Musím podpořit kolegy, především pana Karinše. Hovořil o energetických ostrovech v Evropě. Bohužel nemáme jednotný energetický systém. Měli bychom přivítat některá rozhodnutí, která byla učiněna proto, aby pobalský region byl integrován do evropského energetického systému. Musím ale také říci, že všechna rozhodnutí musí být implementována rychleji. Potřebujeme mít specifický plán. Dnes mě některé věci překvapily. A když jste hovořili o elektrické sítě, ukázalo se, že eh, není připravena přijímat energii z obnovitelných zdrojů. A my se snažíme zavádět eh, politiku v tomto směru, ale v praxi zdá se nefunguje. Existují tři instituce, tři orgány, které upravují ty nejzákladnější principy v plynovém odvětví. A tyto instituce nemají společný přístup. Já si myslím, že to je jeden z hlavních nedostatků. Nikdo dnes nehovořil o zpětném toku nebo o systému, který by zajistil poskytování plynu. Musíme eh, zajistit takovýto systém. Slibovalo se, že bude eh, vytvořen během dvou let. Musíme neustále krást, klást otázky v tomto směru, protože pokud tento systém nebude fungovat, některé země nebudou propojeny se Západem. Děkuji. Já nyní navrhuji, že předáme slovo eh, každému z hostů, zkrátka v tom pořadí, jak vystoupili, a dáme jim eh, příležitost odpovědět na některou z otázek. A pokud eh, nikdo neměl přímo otázku, potom může říci, já nemám k tomu co říci, takže nejdříve pan Ošetyš, jestli chce reagovat, nevím, jestli chce něco říci. Eh, eh, ah, eh. Na pana Osety se nebyla žádná otázka. Dále pan Alberto Carbacho Chosa. Nevím, kde sedí. Prosím, máte slovo. Přesedli jste si? Nevěděl jsem, kde sedíte. Sí, he sido preguntado acerca de, la, de los ten years. Ano, děkuji. Na mě byla adresována otázka týkající se těch deseti let. První věc, kterou učinili, se týkala zpracování rozvojového plánu pro každý členský stát. Každý členský stát musí mít svůj vlastní plán. A následně se tyto všechny plány spojily dohromady, což není úplně evropský klasický postup, protože problém, s kterým se většina zemí setkávala, když se snažila zpracovat své sítě, tak eh, spočíval v tom, jak bych to řekl, že některé země nejsou až tak aktivní. Některé země nezavádí až tolik změn jako jiné. A taková země, která není až příliš aktivní, může vlastně zbrzdit projekty, které jsou na evropské úrovně nezbytné. Já se tedy domnívám, že při dalším desetiletém plánování bychom měli hned z počátku stanovit jasná kritéria, stanovila by je třeba komise nebo někdo jiný a členské státy by potom musely individuálně realizovat své národní plány. Ano, probíhalo by to samostatně, ale byl by tam určitý koordinovaný systém. A navazovala by práce jednoho členského státu na práci jiného členského státu a docházelo by k jisté optimalizaci těchto snah. Děkuji. Děkuji, pan Elvstadius. Děkuji. První byla otázka na výzkum a vývoj. Pokud se podíváme na hlavní výzvy rozvodové soupravy, je zde hodně zainteresovaných stran. V minulosti eh, když byly snahy zavádění nových technologií, byla zde důležitá otázka spolupráce mezi utilitami a technickými dodavateli a dodavateli technologií. V minulosti šlo především o bilaterální spolupráci. V tomto případě, když hovoříme o inteligentních sítích, a podíváme se na eh, situaci v rozvodové síti, a vidíme, že je zde celá řada zainteresovaných stran. Jsou zde spotřebitelé, jsou zde ehm, stavební společnosti, jsou zde eh, poskytovatelé, jsou zde dodavatelé zařízení a samozřejmě provozovatelé sítí. A eh, dodavatelé tradičních, eh, tradiční energie. Jedna z, jeden z hlavních problémů asi není uh, technický problém, ale jde příše o obchodní otázky. Uh, je potřeba zde mít určitý obchodní model a právní rámec. A spolupráce s úřady a s politiky je naprosto zásadní. A to je důvod, proč eh, potřebujeme eh, tyto platform, platformy pro výzkum a rozvoj, abychom mohli řešit zásadní otázky. Já souhlasím s tím, že v Evropě máme skutečně velkou příležitost pro to, abychom v této oblasti stáli na první příčce ve světě. A já si myslím, že je zásadní, aby vlády se snažily tohoto potenciálu využít. Pokud jde o překážky, jestli jsou na místní nebo evropské úrovni, a já si myslím, eh, že eh, je to na místní úrovni částečně, protože tam je celá řada legislativy, kde jsou vytvářeny překážky, ale i na evropské úrovni. A takže já si myslím, že je nutné vést dialog na místní úrovni i na evropské úrovni. Potřebujeme spolupracovat, abychom rozvíjeli trh s elektřinou. je potřeba, abychom měli evropský trh s elektřinou, abychom měli inteligentní sítě. Často hovoříme o trhu, ve kterém je zásadní spotřebitel a já si myslím, že to je e, ten hlavní princip také trhu s elektronikou. Pan Tröster? Děkuji. Bylo tady několik otázek, doufám, že jsem si je stihl všechny poznamenat. První otázka se týkala pilotních projektů e, ke inteligentní síti. Je tady několik projektů, například v Dánsku je jeden projekt a v tomto eh, létě se to bude dokonce eh, zkoušet na části eh, sítí a tady je důležité srovnávat úspory, například úspory oxidu uličitého. A potom druhá otázka, ta se týkala produktů Eh, jak chránit, obnovit, nebo chránit projekty obnovitelných energií v Evropě. A já si myslím, že to se netýká pouze obnovitelných energií, ale i jiných věcí, jiných projektů. A na to já bez pochyby nejsem expertem, takže k tomu se nechci více vyjadřovat. Dále. Naléhavost. Jestli potřebujeme inteligentní sítě nebo super sítě, Mám dojem, že super sítě nebo rozšiřování přenosové soustavy má poněkud, mít poněkud větší prioritu, protože tím velké množství obnovitelných energií se bude moci lépe šířit a plánovací časy jsou velice dlouhé. Inteligentní sítě samozřejmě budou do budoucna hrát důležitou roli. Ovšem jejich rozvoj bude ještě také v nějakou dobu trvat. Otázka, proč nejsou baltské země tady napojeny, ale my už to v modelu máme. Tehdy, když jsem vlastně vytvářel tento model, který jsem ukázal, tady jsme měli málo informací a ti z vás, kteří o to mají zájem, tak eh, tady je dobré opravdu ty informace předávat veřejnosti, tak aby mohly být prováděny studie, které jsou k tomu zapotřebí, například ze strany takových eh, organizací nebo agentur, jako jsme my. Spotřeba energie, eh, eh, tam je ve srovnání se zbytkem Evropy menší, ale my už jsme teď eh, na to připraveni a v budoucnosti budeme dělat lepší, kvalitnější studie. Doufám, že jsem na nic nezapomněl a to je z mé strany vše. Pan Tošenovský. Děkuju. Já jsem si těch otázek napsal hodně, tak zkusím být velmi stručný. První, liberalizace versus obnovitelné zdroje. Skutečně je pravda, že na začátku procesu liberalizace byl hlavní cíl pro energetické soustavy vytvořit jednotný trh s energiemi a zavést liberalizaci. S, s rozvojem obnovitelných zdrojů se možnost této liberalizace značně snižuje, a to především proto, že se snižují obchodovatelné kapacity mezi jednotlivými provozovateli soustav. A je to z toho důvodu, že jsou prostě e, obsazeny fyzickými toky z obnovitelných zdrojů, čili neregulovatelnými. Tady ty dvě úlohy jdou skutečně proti sobě. Zároveň s tím ovšem je důležité zdůraznit, a mnohdy to tady zaznělo, že nepomůže pouze interkonektor, pomůže především odstranění úzkých míst v eh, elektrizačních soustavách. A ty jsou často uvnitř těch soustav. Je to asi jako kdyby se k dálnici připojila čtvrt, připojil čtvrtý pruh, ale pokračovala dál okresní silnicí. Prostě neprojede tam více aut, jako neproteče více elektřiny. Je potřeba odstraňovat úzká místa. E, investice do sítí e, kvůli obnovitelným zdrojům, tu otázku dal pan Březina. Já ty čísla vím z České republiky, takže já mu je můžu říct. Nevím, kolik je to z Evropy. Určitě to budou ovšem obrovské prostředky. Obrovské. E, odpovědnost za bezpečnost. E, kdo má odpovědnost za bezpečnost dodávek elektřiny, respektive energií v Evropě? Členský stát a ten ji v rámci svých národních legislativ přenesl na provozovatele soustav. Čili skutečně odpovědní jsou provozovatele soustav, protože jsou odpovědní i za bilanci. A to je další věc, proč nelze, nelze vstřebat více obnovitelných zdrojů. To není o investicích pouze, investicích do, řeknu to, eh, jako do železa, čili do těch drátů a do rozvoden a do, do transformátorů, ale je to o tom, jak udržet vyrovnanou bilanci tam, kde je odpovědnost na tom, kdo tu bilanci udržuje, čili provozovatel přenosové soustavy. A pak ještě ke konkurenceschopnosti ta otázka byla nesmírně důležitá. Já vám řeknu eh, zkušenosti České republiky, kde, kde je dnes eh, nainstalováno přes 1700 MW ve slunečních kolektorech. Drtivá většina z nich je z Číny. Takže o tom, že by docházelo k nějakému technologickému pokroku v EU, si můžeme zdát, jenom jsme to zaplatili teda respektive naši koneční zákazníci. A promítlo se to do ceny energií a ceny energií snižují dále konkurenceschopnost i ostatnímu průmyslu. Eh, rád bych, aby jsme to měli stále na paměti. Děkuji. Bedanke mich, Frau Děkuji, paní Čiriková. Uh, Já bych řekla, že 10 minut je docela málo času, abychom prošli všechny podrobnosti, takže možná se nepodařilo úplně všechno, co jsem měla na srdci zmínit. Možná někdy některé detaily zapadnou. Pokud jde o pobaltí, tak platí skutečně, že v tuto chvíli žádný, žádný provozovatel přenosové soustavy v pobaltských státech je členem ECOKu. Ani žádný Eh, zatím není pozorovatelem, jeden však už se u toto roli uchází. To ale neznamená, že bychom nepracovali s těmito provozovateli v pobaltských státech. Je to přesně naopak. My se všemi třemi spolupracujeme na plánu na rok 2011 až 2020. Jejich projekty se eh, zvažují a zapadají do celkové vyhodnocované spolehlivosti evropské sítě. Já jsem bohužel neměla možnost si vyhodnocení odolnosti sítě zatím prostudovat. Obecné připomínky k této věci máte na konci prezentace, která vám bude rozdána a můžete si je dohledat. Samozřejmě problém v pobaltských zemích spočívá hlavně v té nejsamozřejmější a nejnalahavější věci. A to jsou investiční eh, plynárenské plány, které v tuto chvíli začínáme zpracovávat. Ty doufejme pomohou usnadnit eh, integraci pobaltských států do zbytku Evropy. A ačkoliv třeba se nepodaří naplnit termín 2015 z ze závěrů rady, eh, tak přesto bude docházet k této postupné integraci. Pokud jde o fóra, kde se budou řešit projekty evropského zájmu, tak k tomu bych řekla, že stále ještě nevíme, jaká kritéria těchto projektů budou platit. Kdybychom měli hovořit obecněji, na kterých fórech by se měly debatovat eh, důležité projekty, tak k tomu řeknu, že bude vždycky záležet na rozsahu projektu. Už jsem říkala, že začneme pracovat na plenárenských regionálních plánech v tomto roce. Máme v úmyslu využít už zavedená fóra regionální spolupráce a máme také v úmyslu využít eh, GRIP, a související bilaterální schůzky a semináře, na kterých se budou podílet všichni ti, kteří mají co dělat se zpracováním plánu. Chceme, aby celý proces byl maximálně efektivní, abychom nezatížili příliš uh, naše zázemí. Není to totiž jenom o infrastruktuře, ale i o tom, o dalších úkolech, které musí provozovatelé přenosových soustav vykonávat a proto nechceme jejich zdroje až příliš zatížit. K otázce kdo vlastní sítě. To je samozřejmě složitá otázka. Já bych řekla, že částečně eh, to řeší certifikační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 Bohužel máme technický problém. Nawet dobré case study według mě v tom zakresie. Máme zde ambiciozní integrační projekty, které se snaží o propojení všech těch, těchto sítí. A rovněž a zdůrazňuji veškeré úsilí, a které se snaží zlepšovat situace na evropské úrovni. Je nutné snažit se o to, aby celý trh byl integrován správným způsobem. A potřebujeme spolupráci na nejrůznějších úrovních. Potřebujeme provozovatele, kteří budou pracovat oběma směry. A rovněž potřebujeme podnět ze strany Evropské komise a ostatních evropských institucí. V prvé řadě bych rád eh, upozornil na jednu skutečnost. Obnovitelné zdroje to není zanedbatelná část. V mnoha směrech to ovlivňuje mnoho věcí. Pokud se podíváte třeba na eh, větrné elektrárny, vodní elektrárny na pobřeží, zde potřebujeme opravdu silné přenosové soustavy, abychom mohli tuto energii eh, zapracovat do našich sítí. Pokud jde o inteligentní sítě, tak eh, přenosová soustava už je inteligentní, už je ovladatelná. Inteligentní sítě to je spíše téma pro rozvodovou soustavu, spíš než pro přenosovou soustavu. U přenosové soustavy platí, že spíše chybí kapacita. A já jsem možná na to dostatečně neupozornila ve své prezentaci že potřebujeme navýšit kapacitu a to takže brzy. A k otázce pana Landese, pokud jde o urychlení povolovacího postupu. Dobrá komunikace je klíčem k úspěchu. Potřebujeme jasnou komunikaci, jak už jsem říkal, ze strany Evropské unie, která musí být směrována na místní orgány. Potřebujeme stabilní právní rámec. V Německu se několikrát za poslední roky změnily příslušné právní předpisy. Došlo k politickým eh, pohybům a vedlo to k větší nejistotě. Stabilní právní rámec je klíčem. Ale je zde ještě jedna skutečnost, na kterou bych rád upozornil. Potřebujeme dobré lidi v příslušných orgánech. Potřebujeme, aby měly tyto orgány dobré zázemí, dobré personální, kvalitní, kvalifikované zázemí. Ty osoby, které dělají ty projekty, a osoby, které se, se zabývají povolovacím postupem, eh, jsou zastoupeny stále v menším počtu a to je problematické pro realizaci celých eh, těchto záměrů. A pak bych rád upozornil na to, že orgány musí řešit tyto projekty a politici by do toho neměli vstupovat pouze v okamžiku předvolební kampaně. a použití stávajících tras. Už máme stávající trasy, třeba vedení 220 kW. Toto vedení by se mělo využít. Pokud se nevyužije, tak bychom je měli uh, odmontovat a dostat povolení na stavbu jinde. Je potřeba, aby to bylo dostatečně podloženo legislativou. A ještě jedna věc. Máme pouze jednu možnost, jednu instanci odvolání. To je problém v Německu, že lze to řešit před orgány pouze jednou. Děkuji. No, you don't want. Yeah. Pan Kolom nechce odpovídat, tak pan Trevo. Um, Zaznělo zde několik otázek po baltským státům a z hlediska evropských sítí. Plán integrace pobaltských trhů je klíčovou prioritou energetické sítě a plánu komise. Nejde jenom o integraci obnovitelných zdrojů, ale i o integraci pobaltských států a celého tohoto regionu. Určitého pokroku jež bylo v oblasti výroby elektrické energie dosaženo, to je potřeba říci nové vedení mezi Finskem a Estonskem eh, už eh, postupuje, bude nové vedení ze Švédska do Litvy. V oblasti plynárenství platí, že to možná bude trvat trošičku dále, ale vidíme první kroky už eh, v Polsku že dochází k integraci a k propojení celé sítě a že může dojít i k propojení do Pobaltí. Co se týče inteligentní sítí, já naprosto souhlasím s tím, že inteligentní sítě už jsou realitou v přenosové soustavě. Co se týče rozvodové soustavy, tak tam se na tom již pracuje, aby eh, bylo dosaženo tohoto cíle. Vkládají se do toho velké investice, aby se Eh, na to připravili zákaznice, aby byly všechny eh, měřáky tímto způsobem ovladatelné. A to jsou všechno předpoklady, které potřebujeme, abychom dosáhli evropského standardu zařízení. Na těchto standardech pracuje komise a měly by být k dispozici příští rok. To bude velká překážka, která tímto bude odstraněna. A pak je zde myšlenka pilotního projektu pokud se vzpomínám dobře, inteligentní síť je uznatelným projektem pro jeden, jednu z těch 300 iniciativ, které v tuto chvíli zrovna eh, probíhají. Co se týče povolovacího postupu, bylo naznačeno, jak by bylo možno tento postup eh, urychlit. Je to kombinace několika faktorů. Mohlo by se provést úpravy národní legislativy, aby se snížil počet orgánů a úřadů, které se povolovacího postupu účastní. Eh, projekty velké priority by mohly být řešeny na vyšší úrovni. Pak eh, vyhodnocení dopadu to je velmi dobrý nástroj pro urychlení celého procesu. Samozřejmě provozovatel přenosové soustavy by i nadále musel rozšiřovat kapacitu a pracovat na sociálních otázkách, otázkách životního prostředí. Musel by včas zahájit diskuse s veřejností. Tyto povinnosti by nadále platily. A pak by musel využívat možná dražší technologie, které by ale zároveň mohly urychlit realizaci některých projektů, to možná odstranění zrovna eh, těch, té byrokratické zátěže by bylo dobrým příkladem. Děkuji. Je tady ještě jedna zkrátká prozba od jednoho řečníka, který tam chtěl doplnit eh, pár věcí. Sí, era simplemente, en, eh, me ha parecido entender que en algún momento. Děkuji. byl tady jeden rozpor mezi supersítí a sítí. A já si myslím, že to přece není vůbec v rozporu. Bylo to tady zmíněno v protikladu, ale já si myslím, že to vlastně pomůže vyřešit poptávku a vlastně ta druhá síť zase pomůže do toho zapojit eh, energii z obnovitelných strojů. Samozřejmě, že to zkomplikuje práci provozovatelů systému, protože řídit eh, síť na úrovni členských států eh, to je jedna věc, ale tady potom bude potřeba k tomu muset, ehm, bude se k tomu muset přidat ještě to řízení těch super sítí, inteligentních sítí a bude se muset posílit koordinace těch, kteří spravují sítě, A to vše to bude způsobeno tím, že se bude tady do toho připojovat tato nová energie, tak aby se dostala od periferie, eh, kde se energie produkuje, produkuje ke spotřebiteli. Potom eh, samozřejmě musíme integrovat obnovitelné energie na trhy. Je tady určitá konkurence v těch typech nebo v propojeních a důležité je tady mít určité rezervy. To znamená, že ta propojovací, propojovací soustavy tady hrají mimořádně důležitou úlohu. Je důležité, aby obnovitelné energie byly propagovány zároveň s tím, že se bude rozšiřovat kapacita těch soustav, kterými se ta energie přepravuje. Děkuji, děkuji všem eh, kolegům i řečníkům za to, že jsme to stihli včas. Je to velký výkon, přesto si myslím, že to bylo eh, informačně velice bohaté. A závěrem chci dát slovo stínovému zpravodaji, panu Wagnerovi, eh, který měl mnoho práce a No, může tady k tomu ještě vnést ten politický aspekt. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, jak už zaznělo, platí opravdu, že dnešní odpoledne ukázalo, jak dobře si politické frakce zvolili sestavu expertů aby se vyjádřili k těmto záležitostem. Já jsem si vyslechl přednášky expertů a říkal jsem si, díky bohu, že nemůžeme vzhledem k, regul- vzhledem k předpisům absolvovat druhé veřejné slyšení, protože se zde ukazuje, že sem přicházejí velmi vzdělaní, inteligentní řečníci, kteří nám přednesou souhrn problémů a otázek, které sami velmi dobře znají. Já jim za to děkuji, děkuji i kolegům, kteří se do debaty zapojili. Naše debata na toto téma bude pokračovat zítra dopoledne. Děkuji. Äh, äh, Vážení kolegové, a mohu vás a, přerušit na chvilku. A budeme mít několik minut spoždění, protože probíhá tisková konference, která neskončila včas, stejně tak jako my. To je rozdíl mezi komisí a parlamentem. A my skončíme vždycky včas, takže pět nebo šest minut spoždění. Kolegyně a kolegové. já jsem říkal, že mají vytáhnout ty rolety, aby jsme tady nebyli jak ve sklepě, ale máme sebou hosty s kamerami a ty nás požádali, abychom to opět zatemnili, aby mohli dobře natáčet, co se tady děje, takže je tady poslechneme, souhlasíte s tím, není to pěkné. Já si říkám, když už jednou slunce svítí, tak bychom ho mohli i pozvat dál, ale Eh, tady z tohoto důvodu budeme muset okna zatemnit a ještě chvilku budeme čekat na pana komisaře. Za chvíli tu bude. Ja, meine Damen und Herren, ich darf äh, Sie alle begrüßen. Dámy a pánové, mohu vás všechny přivítat. Tedy většinu z vás už jsem viděl, protože jsme měli dlouhé zasedání. Jsem rád, že máme tolik hostů. Vítám především pana komisaře Ettingera, který nám dnes poskytne informace o posouzení situace v Japonsku, neboli přesněji řečeno pokud jde o situaci atomových elektráren v Japonsku. Já jsem velice ráda, že to bylo, jsem velice rád, že to bylo během tohoto týdne možné, protože relativně rychle se k nám dostanou informace. Tento okamžik je tak příznivý právě proto, že dnes vedl diskuzi s národními ministry a my se z první ruky dozvíme nejnovější informace. Já za to velice děkuji. Všichni chtějí pokládat otázky, na to budeme mít prostor, všechno si zapíšeme a pan komisař Ettinger začne prvními informacemi a potom přijdete na řadu vy a my si budeme všechno zapisovat. Můžeme tedy začít, máte slovo, srdečně vás vítám, pane komisaři. Pane eh, předsedo, děkuji eh, za slovo, vážení poslanci. Všech se nás velice dotkly eh, snímky a zprávy z Japonska. Naše dnešní eh, diskuze a jednání je velice eh, důležitá a já budu hovořit o důsledcích pro Evropu a nebudu hovořit o nabídkách pomoci pro Japonsko. Samozřejmě, že soucítíme s Japonci, ale o tom eh, se tady nebudu příliš šířit. Já jsem si před týdnem nedovedl vůbec představit, že něco takového by bylo vůbec možné. Někteří hovoří o apokalypse a já si myslím, že to je přiměřený výraz. V tuto chvíli v Japonsku eh, probíhá noc, jsou dvě hodiny ráno proto teď informace, které přichází, jsou eh, poněkud eh, v menší míře, ale dělám si velké starosti, především pokud jde o vývoj v dalších hodinách, protože podle všeho, podle všech informací, které víme, tak eh, ve velké jaderné energa, elektrárně je produkční kapacita 4700 MW, je tam šest jednotek a téměř všechno se dostalo mimo kontrolu. Japonci platí jistě právem za excelentní odborníky, skvělé techniky, inženýry. Je to eh, země s velice vyspělými technologiemi. Velice si vážíme japonských produktů, bez pochyby právem, ale v tuto chvíli už není nic tak, jak bychom si představovali ovládání situace, kontrolu Eh, průmyslového zařízení, především jaderného zařízení v této eh, velikosti. Proto můžeme pouze doufat, eh, že pán Bůh zabrání tomu nejhoršímu, ale myslím si, že i ten nejhorší vývoj v příštích hodinách nelze vyloučit. Tím spíše je nutné, abychom na evropské úrovni prodiskutovali důsledky minulých dnech jsme to činili v komisi na pracovní úrovni, byli jsme v kontaktu s Mezinárodní agenturou pro jadernou energii ve Vídni, s naším zastoupením v Tokiu. Snažíme se tady využívat všechny dostupné komunikační stroje a dnes na základě toho všeho jsme měli první konferenci na vysoké úrovni s členskými státy a jejich vládami. Byli tady ministři, státní tajemníci nebo úředníci na vysokých eh, místech. Hovořili jsme se všemi regulátory, s toho zorčími orgány eh, nad jadernou energií členských států. Hovořili jsme se všemi energetickými společnostmi v Evropě, které mají zodpovědnost za jaderné elektrárny, které jsou v provozu a jednali jsme také s výrobci jaderných elektráren, ať už z Francie, Evropy, anebo USA. Podrobně jsme zjišťovali, jaká je situace a diskutovali jsme o tom, jak postupovat. Jsem vděčný za to, že jako známka společného evropského postupu se všichni zúčastnění uh, uvolili k tomu, že budou prováděny zátěžové testy s cílem uplatnit společná kritéria a standardy pro bezpečnostní a rizikové zkoušky. Cílem je nově zhodnotit rizika na základě toho, co se děje v Japonsku a také ve světle událostí, tedy v Japonsku. To znamená, nikdo se dnes neizoloval proti celku a v příštích týdnech budeme vypracovávat kritéria, budeme provádět nebo pro provádění zátěžových testů. Budeme tady mít kruce experty, jejich posudky, které budeme společně tedy volit a žádný členský stát, žádný podnik, vůbec nikdo se proti tomu nepostavil. Pokud jde o nové hodnocení rizik eh, zemětřesení ve světle toho, co se stalo v Japonsku, pokud jde také o eh, takové případy, jako je tsunami, v případě jaderných elektráren na, Atlanti- na pobřeží eh, Atlantiku, potom k tématu teroristické útoky, chladící systémy a jejich záruka funkce, téma výpadek proudu v této souvislosti a potom také na téma kvality a kapacity nouzových systémů pro výrobu energie v jaderných elektrárnách. Ehm, potom k tématu stáří elektrárny, typ elektrárny, rok výroby a tak dále. To jsou věci, které jsme podrobně prodiskutovali. Máme platnou směrnici o jaderné energii, vy jste ji schválili. V tuto chvíli už se provádí v členských státech do července 2011 by měla být provedena a v tuto chvíli se počítá, že v roce 2014 podle této směrnice mají být vydány eh, určité hodnotící závěry, nebo má být provedeno takové bilancování. Máme záměr vlastně tuto bilanci provést mnohem dříve, přeskoumat, jestli by nebylo možné posílit materiální předpisy které platí eh, pro bezpečnost jaderných elektráren podle té příslušné směrnice. Chceme rozšířit také ty zátěžové testy, tak abychom eh, přeskoumali ty možné důsledky a chceme mít eh, evropské normy, evropské normy pro bezpečnost jaderné energie. Máme podporu dnešních účastníků konference na vysoké úrovni úva, obsáhlý zátěžový test by byl proveden nejenom v evropských zemích, ale i v sousedních zemích, jako je Turecko, Švýcarsko, Rusko. Máme nabídku rovného podílu všech zemí, všichni by to provedli ve svých eh, elektrárnách, protože bezpečnost samozřejmě nekončí na hranicích Evropské unie. Včera eh, jsem hovořil s generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro jadernou energii ve Vídni, nebo napsal jsem mu dopis a požádal jsem ho, aby i v grémiích této agentury se diskutovalo o důsledcích eh, toho, co se děje v Japonsku na nové standardy bezpečnosti. Nepřísluší mi to, ale myslím si, že pan prezident Sarkozy se také chopí myšlenky, aby předsednictví G20 právě eh, aby právě na pořad jednání dal i tento bod. V pondělí předpokládám, že Rada pro energii, která bude svolána k mimořádnému zasedání, a potom tady bude také obecná rada. A tuším, že pan von Rompuy Evropské, eh, Evropskou radu nevyužije pouze na řešení tématu eura a konsolidace rozpočtu, ale bude jednat prioritně i o tomto tématu. Takže to by bylo vše pro tuto chvíli z mé strany. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Mám zde neřešitelný problém. Asi byste se měli pokusit v rámci politických skupin dohodnout, jak to uděláme. Mám zde 620 řečníků. To není možné, protože do sedmi musíme skončit. A, a chceme také slyšet odpověď, takže to musíme hodně omezit. A já začnu zkrátka tak, jak se lidé nahlásili a možná by bylo dobré, Eh, nevést diskusy o postupu. Pan Bidukofer, já bych navrhl, aby nejdříve z jedné politické skupiny hovořila jedna osoba a poté dále uvidíme. Dobře, ale já se podívám, kdo je první eh, na seznamu řečníků. Nejdříve pan Vidal Quadras. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaře za prezentaci, která byla jasná, objektivní a seriózní, přesně taková, jakou bychom v dané situaci očekávali. Hrozí nám vážná a jaderná nehoda v Japonsku úrovně 6. Byla to elektrárna 40 let stará a tento problém bude mít nepochybně své dopady po dlouhou dobu, po mnoha léta, ačkoliv všechno nasvědčuje tomu, že geografický záběr tohoto problému bude omezený, když to srovnáme třeba s výbuchem v Černobylu. Vždycky, když dojde k problému v jaderné energetice, tak se z toho poučíme. Pochopitelně i tohle bude pro nás zdrojem významného poučení, který budeme mít na paměti, až budeme jednat o příslušných principech. Musíme se ale vyhnout dvěma věcem, vážení kolegové. Za prvé jde o paniku a za druhé o přemýšlení v krátkodobém horizontu. Veškerá rozhodnutí, která učiníme, pokud budou zasažena emotivností a okamžitou reakcí, budou z podstaty věci špatná. Nesmíme zapomínat na celkový rámec. Musíme snížit emise o 80% do poloviny století a za 50 nebo 40 let bude muset být spotřeba energií na světě dvojnásobná oproti celkovému současnému objemu. To je výzva, které se musíme postavit, musíme ji brát vážně a musíme využít všechny prostředky, které máme k dispozici. Bez žádné možnosti, která se nám skýtá, se neobejdeme. Jak už pan komisař sám říkal, musíme myslet na Evropu, musíme myslet na dané okolnosti, situaci v Evropě, charakteristiku Evropy, pokud jde o možnost přírodních katastrof. Tohle je něco, co musíme mít prvořadě na paměti. Musíme se z daného problému poučit, což se stane a jakmile budeme činit rozhodnutí v důsledku příslušných událostí, musíme postupovat realisticky a musíme vykazovat vysokou míru politické odpovědnosti. Děkuji. Paní Ek. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, že jste přišel mezi nás v tento dramatický moment. Já bych chtěla slyšet váš názor na to, jak to ovlivní evropskou eh, energetickou politiku. A jak vnímáte národní eh, rozhodnutí v oblasti energetického mixu. Myslím, že ostatní eh, poslanci se budou ptát na bezpečnostní otázky. Kolega, kolegyně Harms. Mnohokrát děkuji, pane Ettingere, že jste přišel do výboru. A já bych měla jednu připomínku k té diskusi o Japonsku a já bych byla velice ráda, aby to bylo zohledněno v naší diskusi. V Japonsku jsou zkušenosti s velkými zemětřeseními a s poškozením jaderných elektráren. Já jsem byla v roce 2007 eh, v Japonsku eh, zařízení Kashibazaki bylo poškozeno natolik, že z osmi bloků jenom tři jsou dnes připojeny do sítě. Tehdy eh, především skupiny Hibakusha, které, přežili eh, Hirošimu a Nagasaki, neustále poukazovali na to, že Japonsko není zemí, kde by se měla eh, pro civilní účely využívat jaderná energie. Eh, to jsou tedy argumenty pocházející přímo z Japonska. A varování Kashiwazaki nebylo odpovídajícím způsobem v Japonsku vnímáno. Jestli jsem vám správně rozuměla, sešli jsme se zde dnes také proto, abychom se domluvili na tom, jak vnímat varování. Já jsem v posledních dnech slyšela pana Töpfera, který říkal, že když byl ministrem životního prostředí, byl si vědom toho, že jaderné nehody nejsou něco, čemu by bylo možné se stoprocentně vyhnout a že je třeba vzdát se jaderné energie co nejrychleji. A já mám otázku. Zadá tento přístup také pana Tepfera, že jaderné nehody jsou eh, eh, nevyhnutelné, jsou eh, nezamezitelné v jaderných elektrárnách. Vy jste hovořil o zátěžových testech a mě by zajímalo, jestli to bude s nimi nějakým způsobem souvislet. Charles Chichester. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji komisař, že jste přišel mezi nás. Budu stručný. Stá se, že situace se neustále mění. Informace z Japonska jsou různé od velmi pesimistických až po umírněně optimistické, že radioaktivita klesá. Já bych byl rád, abychom zajistili, že budeme znát veškeré detailní informace. Japons, eh, v Japonsku došlo k ohromné přírodní katastrofě eh, v podobě zemětřesení a tsunami. A my eh, se musíme být jistí tím, co se stalo předtím, než budeme hledat nějakou paralelu se situací v Evropě. Já bych podpořil kolegu Vydala Kvadrase. Chtěl bych říci, že je potřeba, abychom nereagovali příliš rychle. Už máme nějaká opatření, je třeba, abychom se nejdříve přesvědčili o tom, jaká je skutečnost, než učíme nějaké kroky. Chtěl bych připomenout kolegům, že Evropa spoléhá eh, ze 30 eh, zdrojů energie na jadernou eh, energii. Pokud by se někteří chtěli zbavit jaderné energie, a potom by to znamenalo, že nebudeme mít dostatek elektřiny, tak jak je tomu v současné době v Japonsku, protože tam není nyní energie z jaderné elektrárny. Mhm. Kolegyně Hercog. Thank you, Chairman. Thank you, Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás dnes odpoledne dorazil a vysvětlil nám situaci. Já myslím, že v prvé řadě je potřeba říci za výbor INTRE, nejenom za socialisty, ale za ostatní členy, říci, že Musíme se chovat solidárně k, k japonským lidem a podpořit ty, kteří plně pracují na tom, aby se minimalizovaly ztráty plynoucí z nehody v Japonsku. Musí se stabilizovat situace, to je prvořadá záležitost. Těmto lidem musíme poděkovat. Za druhé, v Evropské unii musíme využít veškeré naše zdroje k tomu, abychom byli schopni se zhostit našich povinností. A nejdůležitější povinností evropských vůdců je informovat evropskou populaci průběžně o stávající situaci a o rizicích. A proto žádáme komisi a předsednictví, aby schromáždili experty, kteří budou sledovat situaci a budou informovat evropské obyvatele včas. Panika je nejhorší rádce a my chceme vyzvat předsednictví a komisi, aby jednala s Mezinárodní eh, agenturou pro jadernou energii a s dalšími organizacemi o tom, jak dále postupovat a jak tu situaci zvládat. Za druhé, já si myslím, že naprosto nutné pro Evropskou unii, aby hledala způsob, jak pomoci Japonsku vyřešit tento problém co nejdříve. Proto bychom chtěli vyzvat komisi, aby uspořádala a zajistila humanitární a expertní eh, zázemí, které se včas zašle Japonsku. Nemyslíme zde jenom na civilisty. Myslíme zde i na veškeré použití daných prostředků, které můžeme Japonsku poskytnout. Další povinností je evropská odpovědnost plynoucí z Lisabonské smlouvy maximalizovat jadernou bezpečnost v Evropě pro evropské obyvatele prostřednictvím jaderné výroby jakéhokoliv typu. A vy jste říkal, že se jedná i o sousední země mimo Evropskou unii. A musíme se soustředit nejenom na bezpečnost, ale i na další typy energetických nehod. K jedné došlo zrovna před rokem a na to nesmíme eh, zapomínat. Eh, to je velká chyba. My jsme tohle slíbili evropským občanům, že budeme maximalizovat jadernou bezpečnost a znalosti a znalosti jsou tím největším bohatstvím, které zde můžeme, zde můžeme najít. Jakmile nashromáždíme všechny údaje, všechny informace, tak bychom z toho měli vyvodit příslušné důsledky pro dlouhodobé Eh, rozhodování. Já bych ráda uzavřela tím, že řetězová reakce politického typu musí odrážet naši odpovědnost, které se musíme zde zhostit. Děkuji. Děkuji, prosím, pana Remka. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji i panu komisaři, že přišel. Nebudu opakovat to, co řekli někteří kolegové přede mnou. Řeknu jednoduše, že podporuji názory a stanoviska pana Kvadrase pana Chichestera a paní Hercogové. Za sebe dávám jenom jednu otázku v doplnění toho, co oni řekli, jestli konzultace se provádí na odpovídající vysoké úrovni například i s Ruskem, které má své e, neblahé zkušenosti a teritoriálně má i zkušenosti s oblastmi, které jsou Japonsku velmi blízké. Děkuji. Děkuji. Nyní každá politická skupina eh, hovořila podle návrhu pana Bytykofera. Nyní jdeme dále, takže každý jenom jednu minutu. Souhlasíte? A větší skupiny musí být více zastoupeny, takže budeme se snažit. Eh, nyní paní Del Castillo. Yo en aras de, eh, en fin, eh, no consumir demasiado tiempo. Děkuji. Já nechci vyčerpat příliš mnoho času, pane předsedo, takže nebudu vystupovat, protože si myslím, že ostatní řečníci vyjádřili to, co jsem měla já na srdce. Děkuji. Merci, monsieur le président. Merci. Pan Ody, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za tuto výměnu názorů v našem výboru a chtěl bych eh, poděkovat za, nebo chtěl bych ocenit odvahu a solidaritu japonského národa. Je mi líto, eh, že Evropská unie tedy nevytvořila Evropskou jednotku pro civilní ochranu, která by pro nás byla velice užitečná v takové situaci. V roce 2010 došlo k výbuchu eh, jedné ropné platformy, byla tam závažná situace a tady teď vidíme i na jiném místě, eh, že nemáme planetu, která je bez rizika. Takže tady je potřeba, abychom rozvíjeli výzkum, eh, rozvoj, eh, zásobování a potom také výměna informací na mezinárodní úrovni. Potom jde také o jadernou energii v rámci naší agentury pro eh, jadernou bezpečnost. Tady musí být mezinárodní standardy, které musí být navýšeny a my v Evropě pro naše občany musíme mít ty nejlepší normy pro bezpečnost, pokud jde o tuto energii. Ta bezpečnost je tam opravdu velice důležitá. Frau von Bremt. Ehm, eh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat komisaři, nejenom, že dnes přišel, ale že rychle reagoval. Já se domnívám, že Evropa se musí zabývat tématem energie, musí hrát vůdčí roli a nyní přišel ten správný moment moment. Pane komisaři, vy jste řekl, eh, zátěžové testy, ano, to můžeme plně eh, podpořit. Vy jste jmenoval také některá kritéria. Já bych chtěla eh, požádat o to, aby některá kritéria, aby jedno kritérium bylo zohledněno a to je rok stavby jaderných elektráren. V mé zemi v Belgii, ale také ve Francii jsou jaderné elektrárny, které jsou 40 let staré, které byly postaveny v 70. letech. A na celém světě e, je jenom devět takových e, míst. To, co se stalo e, v Japonsku, je strašné, ale to, že máme skutečně málo zkušeností se starými jadernými elektrárnami, to je třeba také zohlednit. V budoucnosti musíme vyvodit důsledky z této situace. Jaderná energie je energií, která představuje velké riziko a my nyní musíme v Evropské unii konečně udělat rozhodnutí, abychom měli jiný energetický mix. Paní Hol? Děkuji, pane komisaře. Já jsem ráda za vaše prohlášení, že jste se dohodli na zátěžových testech, které se budou týkat jaderných elektráren. Za to jsem ráda, ale mám určitou obavu, protože si myslím, že je zde jedna věc, která jasně vyplynula ze situace v Japonsku. Zemětřesení nepři- nebylo samo o sobě příčinou problému. Došlo k uzavření reaktoru na základě zemětřesení a následně došlo k událostem, které způsobily tyto problémy. Jednotlivé zátěžové testy řeší jednotlivé problémy. Ale co máme v Japonsku, co vidíme v Japonsku a může k tomu dojít i v Evropě bez zemětřesení, to je situace mnoha různých faktorů vedoucích k pohromě. A já zde mám určitou obavu. Je to záležitost bezpečnosti co se týče zátěžových testů. Zde se nepojednává o e, situaci živelné pohromy. Nastane situace, kdy standardní bezpečnostní opatření nefungují, protože dojde k situace, která se stává z celé řady různých faktorů, které do věci vstupují. Co potom? Děkuji. Myslete na to jenom jednu minutu. Další řečnice. Děkuji panu Otingerovi za to, že přišel mezi nás. Chtěla bych říci, že jsme slyšeli hovořit o nehodě, potom o katastrofě, teď o apokalypse. Je tady velký problém v Japonsku a myslím si, že Evropa tady má velkou zodpovědnost, pokud jde o, roz, o to, zda rozvíjet dále jadernou energii anebo ji zastavit. S ohledem na Japonsko je potřeba, abychom opět přepracovali hodnocení rizika, protože tady se kumulovala rizika, eh, tam bylo zemětřesení, to byla jedna věc, ale potom byla ještě tsunami, která zaplavila systém eh, a eh, vlastně nebylo možné chladit jádro elektrárny. Mě by zajímalo, nebo chci říct, že je potřeba, abychom přepracovali hodnocení rizika, pokud jde o jaderné elektrárny. A potom by mě zajímalo, jestli komise může dát zelenou pro budování jaderných elektráren v sismických zónách. To je například případ v Itálii nebo Bulharsko. Jsou eh, různá hodnocení pro situace, kde se chtějí budovat jaderné elektrárny na nějakých nebezpečných místech. Děkuji, slovo má paní Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych chtěl také, chtěl také poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a děkuji vám za to, že nás tak podrobně informujete jednak o aktuální situaci v Japonsku v tuto chvíli a potom, že nás informujete o opatřeních, která jste od pátku eh, přijali. Za druhé, Děkuji vám také za to, že jste jako komisař plně převzal zodpovědnost za to, co se děje na evropské úrovni. Myslím si, že je dobré, že byly navrženy ty mimořádné zátěžové testy a že to akceptovaly členské státy Evropské unie plus ještě další. Myslím si, že je důležité to, že říkáte, že musíme nově zhodnotit rizika, nově zhodnotit normy a já bych vás chtěla požádat, abyste vždy usilovali o evropská řešení na evropské úrovni. Není možné, aby každá jednotlivá členská země navzdory směrnici, která byla schválena v roce 2009 a já jsem se do ní podívala, je to opravdu zajímavé, co tam je uvedeno, že vlastně na vysoké úrovni tady neseme zodpovědnost za bezpečnost, ale já si myslím, že to nemůže být evropský standard. Já bych vás chtěla opravdu požádat velice intenzivně, abyste předkládali nové návrhy. Myslím si, že v parlamentu to padne na úrodnou půdu a naleznete zde podporu. Za třetí, otázka, pokud jde o další opatření. Co plánujete? Já si myslím, že je důležité zamyslet se nad tím, jak rychleji přejít na alternativní zdroje energií, jak je lépe využít, rychleji využít. Potom otázka budování sítí chcete tam investovat více peněz do inteligentních eh, sítí a úspory energií, efektivnost vynakládání energií. Eh, chcete to celé urychlit? Další řečnice. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Víme, že zde existuje riziko, zbytkové riziko a toto riziko vypočítali také matematici. Je zde určitá pravděpodobnost rizika a bohužel toto riziko bylo realizováno. Jsem velice rád, že jste tak rychle byl aktivní, pokud jde o zátěžové testy. Moje otázka je ukládání schořelých eh, palivových tyčí. A je to zahrnuto do zátěžových testů? A kolegyně Hall o tom hovořila. Eh, důvodem katastrofy nebyl, nebylo zemětřesení. Nicméně eh, to, že došlo eh, ke kolapsu zásobování elektřinou a to, že došlo k řetězové reakci. A mě by zajímalo, jestli budete při zátěžových testech brát v potaz stáří, životnost jaderných elektráren a jak, budete, jak bude komise hodnotit riziko. Paní Kovarská-Bobinská. Děkuji bardzo, paní komisař. Slušně pan pověděl, že ještě nemá oceny. Děkuji, pane komisaři. Vy jste právem uvedl, že zatím ještě nevíme, co vše se děje, jaké to bude mít dopady, ale v Evropě veřejné mínění prošlo určitou změnou směrem proti jaderné elektřině. Hovoří se tady o změně energetického mixu a tak dále. Zajímalo by mě, jestli se doníváte, že to, co se děje v Japonsku, by mělo mít dopad na naši energetickou strategii v Evropě. Co byste řekl těm zemím, které v tuto chvíli by chtěli u sebe budovat jaderné elektrárny? Protože eh, premiér Braniborska hovořil o tom, že, po, že by se tady například Polsko mělo zamyslet eh, nad tím, jestli chce budovat jaderné elektrárny. A my přitom nemáme žádnou jadernou elektrárnu na rozdíl od Německa. Eh, děkuji. Eh, vy tady chcete těmi zátěžovými testy vytvořit lepší bezpečnost jaderných elektráren v Evropě. Mě by zajímalo, jak to vypadá eh, s Bulgary a Fessenheimem. To jsou dvě jaderné elektrárny, které pravděpodobně budou problematické, pokud jde o ty zátěžové testy. Za druhé, Německo oznámilo, že od zítřka odpojí sedm jaderných elektráren. Mě by zajímalo, jestli tato strategie nějak urychlí vaši strategii při budování nových infrastruktur. Neměli byste v tom postupovat rychleji, tak abychom nalezli alternativy alternativy pro energii. Třetí otázka. Existují eh, další eh, jaderné elektrárny eh, v nebezpečných zónách a neměli bychom něco takového večlivěji sledovat a neměla by tady být nějaká uh, umluva OSN? Pan Ransdorf. Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom eh, se zeptat pana eh, komisaře na jednu jedinou věc. Dá se očekávat po teď eh, krátkodobém poklesu cen ropy, že ropa stoupne na světových trzích na nebývalou úroveň, protože Japonsko je třetí největší odběratel ropy na světě. To znamená, že se můžeme připravit na další skokové zvýšení cen ropy a jak na to budou evropské země reagovat. Herr Bütikofer. Wenn ich an Japan denke, bin ich sehr A když vzpomenu na Japonsko, jsem smutný. A když se dívám na Evropu, nemám pochopení. Pát letadla na jadernou elektrárnu, která proti tomu není eh, reálná, není o nic méně pravděpodobné, chráněná, není o nic méně pravděpodobné, než to, co se stalo v Japonsku. Eh, jiné věci se nazývají zbytkovým rizikem. A toto zbytkové riziko eh, za posledních 25 let už ale po druhé nastalo. A jsme ochotni z toho vyvodit nějaké důsledky? Toto riziko je vyčíslitelné a je evidentní, ale my ho nechceme akceptovat. Dokdy budou dostupné, pane Ettingere, výsledky eh, vašich zátěžových testů? Pan van Nistelrooy? Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl poděkovat komisaři za to, že přišel a že je otevřený. Já mám otázku týkající se kritérií zátěžových testů. Na jedné straně se hovoří o tom, že eh, se bude jednat o dobrovolné testy, které bude provádět Mezinárodní agentura pro atomovou energii. A že ta kritéria budou tedy garantována, ale budou eh, kromě těchto kritérií existovat tedy eh, ještě nějaká další kritéria? Kritéria, která zavedete, budou ta kritéria diskutována s námi jako s parlamentem? Nyní je kritérium číslo jedna pravděpodobnost rizika, ale jak tomu bude dále? Paní Matias, mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji, že jste přišel mezi nás dnes odpoledne. A hned k mým dvěma otázkám, abych ušetřila čas. Vy jste zmínil, že Elektrárny v Japonsku v současné době jsou mimo kontrolu. Pokud by se něco takového stalo v Evropě, myslíte si, že pokud bychom měli podobnou nehodu, že bychom měli situaci více pod kontrolou než Japonci. A za druhé, vy jste zmínil zátěžové testy a společné standardy. Co si myslíte, že eh, bude konečný dopad toho, co se stalo v Japonsku na eh, postoj komise vůči jaderné energii. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pan Píper. E, děkuji, že tady bude provídat nové hodnocení. Někteří kolegové zde řekli, že se musíme co nejrychleji zbavit jaderné energii. Já bych ale chtěl říct něco ke klimatickým cílům. My jako parlament budeme roku 2020 požadovat 30 v současné době 32 energie produkuje jaderná energie. Ví komise, ehm, o kolik ehm, tedy eh, snižování emisí CO2 přijdeme ve chvíli, kdy zrušíme jaderné elektrárny. Pan Balčitis. Eh, děkuji. Já bych chtěl poděkovat komisaři eh, za ty kroky, které učinil Důsledky selhání Černobylu a, nebo důvody byly podobné, chladicí systém nefungoval. A je hrozné, že o tolik let později svět nepřišel s ničím lepším. Doposud jedené elektrárny byly prioritou, protože jsou nejčistším a nejlevnějším zdrojem energie. Můžeme se o tom ale hádat. Východní země Evropské unie registrovaly vyšší výskyt rakoviny a vyšší úmrtnost po černobylské katastrofě. Musíme si uvědomit, kolik tato levnější energie skutečně stojí, a pokud jde o stavbu elektrárnen, pokud jde o důsledky a likvidaci odpadů. Pan kolega Heckmark. Uh, Děkuji. Já myslím, že je velmi důležité mm, postupovat dál s těmi zátěžovými testy, ale není možné se eh, poučit úplně všechno. Je potřeba vždycky řešit, eh, co je relevantní pro evropské elektrárny a co ne. Možná bychom se také měli zamyslet nad tím, že katastrofa, ke které došlo v Japonsku, je katastrofou historickou, která poškodila všechny části společnosti. A někdy, když si vyslechneme takovýto příběh, tak zapomínáme na to, že se tam zničily vesnice, domy a části měst, ať už je hospodářský dopad jakýkoliv. Takže postupujeme opatrně, ale po, poučme se z toho a snažme se ze všeho vyvodit závěry, nejenom co se týče zátěžových testů, ale poučit se ze všeho, k čemu došlo, jaké z toho vyplynuly důsledky, jelikož my žijeme v jiném prostředí, ale možná bychom mohli najít nějakou příležitost zlepšit bezpečnost našich elektráren díky tomu, co se zde poučíme. A pokud ta příležitost bude, měli bychom ji využít. Děkuji. Děkuji kolegové, mnozí se ke slovu dostali, někteří ne. Ti, kteří se nedostali ke slovu, tak eh, se mohou na mě zlobit, já to bohužel nemohu změnit. Mohli jsme to jenom do určité míry eh, ovlivnit, snažili jsme se to zvládnout a doufám, že se to podařilo. Chtěl bych dát ale příležitost panu Ettingerovi, aby odpověděl, protože to je velice důležité. Šest nebo sedm dalších řečníků je tady, ale už na ně nemáme prostor. Každý říká jenom sekundu, ale pan Ettinger musí pryč, nemůžu to změnit. Chceme odpovědi, musíme dát prostor panu Ettingerovi na odpovědi, protože jinak by to potom dopadlo tak, že neodpověděl vůbec na nic a to by nebylo smysluplné. Já bych vám chtěl nejprve nabídnout, že mimo eh, zasedání Vždy eh, každého zástupce jednotlivé frakce budu informovat o aktuálním vývoji a až rozhodneme o zátěžových testech, tak eh, tady také otázka je, co se bude zkoumat, eh, jaká jsou kritéria, jaké budou standardy, kdo bude externím posuzovatelem té situace. Před každým rozhodnutím bychom měli mít čas, já bych přišel mezi vás a mezi tím bych ještě jednal nebo byl v kontaktu s příslušnými skupinami, frakcemi. Dnes samozřejmě ta situace je vážná, ale rozbíhá se to. Tomasi, pokud mi někdo neustále vytahuje ze mě informace, tak vy jste na to opravdu geniální a neustále se mnou můžete hovořit. Vy o tom víte, můžete mě zavolat ve dne v noci. Předtím jsem měl tiskovou konferenci, na té jste byl, a tam jsem uvedl na té konferenci, takže o tom víte, že do poloviny roku stanovíme kritéria tak, aby zátěžové testy mohly být v druhém pololetí provedeny. Nezlobte se na mě, ale pane Tomasi, pokud vy si myslíte, eh, že dokážete zorganizovat tyto zátěžové testy, tak já vám to klidně přenechám. Ale Přestože je tady veliká emotivnost, tak je potřeba postupovat pečlivě a proto jsem na tiskové konferenci řekl, kde vy jste byl jako uh, jeden z výsadních účastníků, tak tam jsem řekl, že kritéria zvolíme do června, budou se tam účastnit externí ex, eh, regulátoři, členské státy, vlády a v druhém polovině, potom, eh, to, polovině roku potom budeme zátěžové testy provádět. A řekl jsem neprohdleně, Nebudeme to protahovat, ale chceme to udělat pečlivě. Pokud to půjde rychleji, eh, tak samozřejmě nejsem proti, ale přesto si myslím, že tento harmonogram je přiměřený. Nyní k otázkám. Pokud jde o klasifikaci, tak podle vídeňské agentury se katastrofa v Japonsku pohybuje stále na stupni číslo 4. Ne, francouzi. Francouzi navrhli, aby se to zařadilo do šesté kategorie, ale podle agentury je to čtyřka. Dobře, měli bychom tady dodržovat následující pravidlo. Každý dostává právo na to, aby se vyjádřil a teď i náš host, pan komisař. Během jednání jste možná se dozvěděli ještě nějaké další informace, ale moje poslední informace byla tato. Před 16. hodinou oficiálně stále ještě platila čtyřka, francouzi navrhovali šestku, ale samozřejmě nemohu vyloučit, že se to zhoršilo mezi tím. Za druhé, já jsem svůj pracovní postup pochopil následovně budu postupovat takto. Za prvé, je tady otázka obnovitelných energií. To je náš nástroj pro vylepšení energetického mixu do roku 2020. Do roku 2020 to bude eh, těch 30 a eh, někde jinde jsme měli ještě větší podíl. Budeme o tom jednat během roku. A za druhé, směrnice, kterou tady chceme přijmout, eh, zrychlíme a zrychlíme revizi a dříve vám navrhneme její prohloubení. Já si myslím, že to je naléhavé, že je to potřeba, že to uděláme. Potom na téma členských států. Mohu vám říct i následující věc na téma jaderná energie a stanoviska členských států k ní. S výjimkou Berlína, kde si myslí, že, my, že došlo k malému pohybu, tak nikde jinde k žádnému pohybu nedošlo. Rakousko nemá jadernou energii, takže eh, nemůže vystoupit. Já tady přece hovořím o členských státech, které v energetickém mixu mohou udělat změny. Například Švýcarsko jako sousední země. Těch se to také týká. V tuto chvíli se ta diskuze omezuje na moratorium, odpojení elektráren nebo dřívější ukončení jaderné energie. A to se týká Německa. Můžete si stěžovat, ale já musím respektovat to, jak vlády v Paříži, v Římě, v Londýně a v nových členských státech eh, budou chtít postupovat. Tak jednak můžu eh, zvýšit obnovitelné energie v rámci toho, co mám prostor. A za druhé, když potom zátěžové testy ukáží, že je potřeba jednat, že je potřeba, aby tady byla větší evropská standardizace bezpečnostních předpisů, tak tam potom můžeme také podniknout další kroky. Paní kolegyně van Bremt, vy jste dlouho byla ve vládě vaší země a jaderné elektrárny tam ve vaší zemi fungovaly, když vy jste byla ve vládě. Já nevím, jestli jste byla neúspěšná ve vládě v tomto smyslu, ale eh, co já vím, tak v Belgii tam já jsem nemohl žádnou změnu ovlivnit. Ale vy v národní vládě eh, a v té vládě, kde jste byla, jste to mohla ovlivnit. Já vám nechci nic vyčítat, ale tak to je. Když vy jste ve vládách byli zodpovědní eh, za energetický mix a když ten eh, ústavní eh, konvent vlastně, když konvent to nějak jinak neupravil, tak já jakožto demokrat musím respektovat, že ta situace je taková. A teď je potřeba, aby v národních parlamentech, vládách se toto stalo, aby se o tom jednalo třeba, aby se to řešilo i v médiích. Před několika týdne, nebo pardon, teď se tady řeší otázka jaderné energie v Itálii a já jsem na to zvědavý, jak se to tam vyvine. Můžete se mnou o tom diskutovat, ale nesmíte eh, o mě očekávat více, eh, než mi dovolujeme eh, pravomoce. Já tady vedu určité řízení, snažím se své pravomoce vyčerpat, ale nemůžu je překračovat. Jsou tady také členské státy, které mají pravomoce vy a eventuálně může jinak rozhodnout konvent, ale pokud jde o mě, o konvent, který mění ústavu, se mnou můžete ovšem diskutovat a jsem svědavý, jestli společně máme šanci eh, tady rozšířit ten energetický mix. Pokud na podzim eh, po eh, té cestovní mapě do roku 2050 v oblasti elektřiny místo 32% do roku 2020, tam dáme nějakou větší sazbu nebo větší poměr, tak jsem zvědavý, jak členské státy, jako je Francie nebo Polsko, kteří používají uhlí a jadernou eh, energii, jak budou reagovat. Na to jsem skutečně zvědavý. Můžeme se klidně příští týden sejít, paní Hercog, ale já se opravdu snažím podle nejlepšího svědomí uh, pracovat na těchto věcech a odpovídat na vaše otázky tak, jak mi byly položeny. Elci? Dále ty případy přehrá přehřívání. Je nutné, abychom se tomuto případu vyh, vyhnuli. A abychom se vyhnali jakýmkoliv případům takovýchto přehřívání. A A souvisí to s, s velice velkými riziky pro vodu a celý region. A premiér Tokia před několika hodinami a velice silně hovořil o informační politice a té firmy, která provozovala a těch šest bloků elektrárny. Stěžoval si na tuto informační politiku. Nyní eh, v Japonsku eh, máme tedy eh, vládu, která má omezené schopnosti jednat a společnost, jadernou společnost, která má omezené schopnosti jednat. také ze strany Evropské unie a jsme nabídli technickou pomoc různého druhu. Ale v posledních dnech bylo evidentní, že připravenost přijmout pomoc nebyla evidentní. A experti tak nebyli plně využiti. Je nutné o těchto tématech hovořit v rámci Evropské unie, G20 a agentury ve Vídni. Rusko je pro nás zásadním a nutným partnerem, a protože Rusko má jasný energetický mix, kde je i jaderná energie, kterou si zachová. A bylo by možné zátěžové testy třeba do Ruska exportovat a vytvořit energetické partnerství s Ruskem ať už jde o jakákoliv energetická média. velené a téma bezpečnosti a zemědělství. Je třeba se samozřejmě eh, zabývat tímto tématem. Ehm, ehm, musí se tím zabývat eh, bulharská vláda a parlament, a eh, stejně tak jako investoři. V současné době se zdá ale, že regionální trh nemá potřebu eh, dodatečné elektřiny. A podniky, jako je RVE, odešly kvůli určitým argumentům. Eh, zjistili, že eh, z tržního hlediska nemá smysl se tam angažovat a zvyšovat produkci. A samozřejmě další otázka souvisela s bezpečností. Fessenheim je podobný případ. A pokud provedeme zátěžové testy, a pokud budeme chtít eh, hodnocení, musí být objektivní. Ale je jasné, eh, že téma eh, zemětřesení a nebezpečí souvisejících se zemětřesením si zaslouží naše plnou pozornost. A dále jaderný odpad a palivo a které je v jaderných elektrárnách, musí samozřejmě být také podrobeno zátěžovým testům. Celá lokalita jaderné elektrárny, operativní část i ostatní části musí být eh, eh, podrobená zátěžovým testům. Po Velikonocích bychom měli navrhnout kritéria pro zátěžové testy. A já budu připraven zohlednit vaše návrhy týkající se zátěžových testů. Uvidíme, jak dále se k tomu postaví členské státy. Pokud jde o Německo, téma sítě na národní úrovni na sever i e, směrem e, na e, východ do střední Evropy, je jasné, že jaderné elektrárny zde hrají důležitou roli. Na trzích jsou lidé, kteří znají cenu emisí CO2. A to s, s produkcí energie v jaderných elektrárnách úzce souvisí. Na Evropské radě se bude eh, řešit eh, eh, toto téma. Zda, zda, zda stoupne cena ropy, to je otázka. Ale v každém případě ty obrázky z Japonska a znepokojení zde může mít vliv na ceny ropy. Nicméně to, jestli ropa bude stát 130 eh, dolarů za balér, to je spíše sekundární v tomto kontextu. Mnohokrát děkujeme, pane komisaři, že jste přišel mezi nás do výboru. Také děkuji, že jste tak rychle převzal iniciativu a že jste se postaral o tuto záležitost. A můžete si být eh, jistý, že jsme vám vděční že s tímto důležitým tématem nakládáte tak věcně. Děkuji. Končím schůzi.